Eh, minuty, máme ale jednotný evropský čas, eh, takže je to 9 eh, hodin tady podle našich hodin, ale ty mají spoždění, ty se opožďují. Takže máme slyšení se Stevem Majolem, máme na to hodinu, týká se to mm, toho principu dialogu, které se budeme Eh, dodržovat, eh, abychom tady dali každému pět minut časovou lhůtu, takže prosím, mm, klaďte ale jenom jednu otázku, a ne, že v jedné otázce bude schováno mnoho otázek, protože potom můžeme očekávat jenom odpověď, která bude jaksi limitována a eh, takže nebude stejně odpovědět na všechny otázky pak. Nejprve dáme eh, slovo Stevenovi Mailerovi, který bude mít pět minut, aby mohl eh, uvést téma a poté eh, bude následovat diskuze, tedy otázky a odpovědi. Ještě připomínám, že on je vybraným kandidátem na funkci předsedy mm, ESMI, tedy tého orgánu pro cené papíry a trhy cenými papíry. Máš slovo, máte slovo. Děkuji za úvod, paní předsedkyně, děkuji i e, členům výboru Ekon, že mi dali možnost e, mi dali možnost vyměnit si názory o ESMA, to znamená vytvoření ESMA a nového orgánu dohledu. To je jeden z pozitivních výsledků této finanční krize. My jsme se na základě tvrdých ponaučení dozvěděli, že potřebujeme efektivní finanční dohled v Evropě a dohled pouze na úrovni národní nefunguje. Evropský parlament hrál zde klíčovou roli právě při eh, eh, vytvoření tohoto nového rámce dohledu a ESMA. Tento orgán nyní eh, musí plnit úkoly a očekávání jsou vysoká. Od samého začátku musí ESMA být připravena řešit krizové situace, pokud nastanou. Když se podíváme na mandát a předpis, který se týká ESMA, tak ten je velice široký a zde chci zdůraznit pět priorit úvodem. První priorita je, je mít tedy efektivní dohled a ESMA bude mít specifickou oblast, kde bude přímo činit dohled nad finančními institucemi a role ESMA bude vyhodnocovat, do jaké míry e, stávající praktiky s cenými papíry jsou v souladu s e, požadavky, které se jich týkají a mm, bude muset tedy e, dohlížet nad jejich plněním a pokud nebudou plněny, tak bude jednat. Druhá priorita bude ochrana spotřebitele a zaměří se na retailové investory v řadě případů finanční spotřebitelé zaplatili vysokou cenu za určité produkty či ceny. A takže role ESMA bude prosazovat transparentnost a jednoduchost. A um, ty, uh, ta opatření se budou uh, lišit. Celý arzenál zde bude, uh, to znamená od pouhého varování až ve výjimečných případech třeba k jejich stažení zákazu dále priorita. Bude eh, další priorita je finanční stabilita. ESMA to není nějaká izolovaná organizace, ale to součást celé sítě, celého rámce. A takže my jsme se ponaučili spolu s bankovnictvím, s pojišťovnictvím a e, s, eh, s tou Evropskou radou pro systémová rizika, že je třeba si vyměňovat informace a spolupracovat. Čtyřá priorita bude vydávání kvalitních norem standardů manuálu A pátá priorita bude nastolit rovné podmínky v dohledu, rovné pro všechny, regulační eh, eh, konkurence. To bylo to, co vedlo také k této krizi. To byla příčina tedy, že ty regulační orgány si konkurovaly a právě často dorušovalo i, docházelo i k porušování evropského práva. Na tím je třeba dohlížet. To jsou hlavní priority pracovního programu orgánu ESMA na příští léta. Cezar, Cezar udělal hodně dobré práce, ale teď dojde k přechodu na orgán ESMA, což bude skok. To nebude nějaký postupný přechod, to bude skokový pře- skoková změna, pokud jde o velikost organizace, pokud jde o kompetence, pokud jde o kvalitu organizace. A nyní pár závěrečných poznámek. V minulosti jsem měl možnost eh, vést dvě regulační, eh, dva regulační úřady a i jsem pracoval na jejich rozvoji. Za prvé to byl nizozemský orgán EFM a potom IFIAR, což je vlastně IOSCO mm, a své, svým způsobem IOSCO. Já jsem se ponaučil dvě věci a to je, že nezávislost je klíčovou charakteristikou regulačního orgánu a také i nezávislost bude e, zásadní pro moji funkci předsedy. To znamená, já musím přispívat, co to půjde k efektivitě a stabilitě evropského finančního trhu. Takže stabilita, efektivita evropského finančního trhu, to bude hlavní princip, kterým se budu řídit ve svém rozhodování, ve svých krocích. A ještě nakonec, pokud jde o zodpovědnost vůči eh, Radě a Evropskému parlamentu. Evropský parlament, jak, se, jak již bylo řečeno, eh, eh, sehrál důležitou roli v tom, že jsme se dostali tam, kde jsme. Jsem přesvědčen, že Evropský parlament bude důležitý pro další rozvoj orgánu ESMA a tudíž zde, zde chci explicitně říci, že já jako předseda vždycky se budu snažit o dialog s Evropským parlamentem. Děkuji a těším se na vaše otázky. Thank you very much. That's very... Ano, to je velmi nadějný začátek. Ještě 15 sekund vám zůstalo. A první otázka Jean-Paul Gozes za EPP. Prosím, Jean-Paul. Euh, merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Pane eh, designovaný předsedo, vaše slova byla velice sympatická a i příjemná, eh, eh, protože vy jste řekl, že Evropský parlament se hodně snažil o evropský dohled, takže všechno to vypadá krásně já nechci nikoho urazit, ale říkám upřímně, že tady řada z nás má pochybnosti o možnostech úřadu ESMA, tak aby mohl plnit úkoly podle nařízení podmínky, eh, za kterých proběhl výběr, eh, volba hierarchie eh, a těch tedy funkcionářů, to v nás zbuzuje velké obavy, že v podstatě nebude žádný rozdíl mezi Cízárem a Esma, že tam nedojde k žádnému kulturnímu převratu. A takže já bych rád, abyste nám řekl, jaké jsou ty argumenty a důvody, a, abychom mohli rozptýlit tyto naše obavy. Eh, well, thank you very much for... Děkuji za tuto příležitost se pustit do větší hloubky, do větších podrobností, pokud je o tuto novou situaci ohledně Cezaru a eh, Esmy. Chci zdůraznit jednu věc. Klíčovou změnou budou pravomoci, které ESMA dostane v rámci nového nařízení. Například, že ratingové agentury budou pod přímým dohledem ESMA. To znamená, že to bude zásadně jiná role, než kterou měl eh, Caesar, protože ten neprováděl dohled nad žádnou organizací. Čili to je zásadní změna, pokud jde o roli ESMA. Budou tu ještě další silnější pravomoci, a to pravomoci určovat a nastavovat normy spolu s Evropskou komisí a je tu také role pro Evropský parlament a také možnost fungovat i v rámci eh, pravidel hospodářské soutěže. Takže je tady jasný rozdíl oproti minulosti. A v tomto smyslu to nebude změna postupná, nýbrž to bude změna skoková. Pokud jde o rozsah organizace, tak zdroje, které má k dispozici, budou jiné v jiných řádech. Byly to, bylo to 40-50 lidí a pak se to zvýší na více než 100. Čili se bude jednat o jiný druh organizace. A já sám za sebe, jakožto řádný předseda, zatím jsme měli Eh, pouze dočasné předsedy, takže tady bude rozdíl z hlediska pravomocí, zdrojů, z hlediska celkového vedení a přístupu se bude jednat o eh, od základu jinou organizaci. Tím neříkám, že její vznik bude snadný, ale pokud jde o zdroje, tak pokud se, jakožto předseda pokud narazím na nějaké problémy, tak to řeknu jasně. Thank you very much. Děkuji. A nyní Udo Pullman za socialisté a demokraty. Děkuji. Vítám vás v našem výboru, pane Majore. Jistě porozumíte tomu, že tento výbor, stejně jako Evropský parlament, jsou velmi, velmi hrdí na to, že jsme hráli tak aktivní roli v souvislosti s novými kompetencemi dohledu. Z toho důvodu bychom také chtěli, aby eh, na vrcholu nebo aby ve vedení těchto nových orgánů byli velmi angažovaní lidé. A proto, abychom se lépe poznali, bych byl rád, bych se rád zeptal na následující věc. Představte si, že už bychom byli v době, kdy ESMA tři roky funguje a já bych rád věděl, jak byste, nebo mohl byste pohovořit o tom co se za ty tři roky stalo, nebo jak by ESMA reagovala na to, eh, co dělá Rada Evropské unie. Co byste dělali? Co byste v těch třech letech udělali? No, není samozřejmě snadné se takto vrátit v čase zpátky a říct, co by se bývalo stalo, kdyby ESMA existovala již před krizí. A předpokládám, že Tedy, kdybychom, eh, to je ten smysl té otázky, kdybychom měli ESMO už dřív. Takže za prvé, regulační dohled to nejsou žádné záruky. A prostě ekonomick, k ekonomickým poklesům dochází, někdy eh, se trhům nedaří dokonce, i když dohled existuje. Ale nikdo by neočekával, že se ocitneme v situaci, v jaké nyní jsme. Kdyby bývala ESMA byla založena dříve, myslím, že by to podstatně snížilo riziko, že, že se dostaneme do situace, v jaké teď jsme. A bylo by skvělé, kdyby již tehdy měl nějaký orgán takové pravomoci, jaké nyní ESMA dostane. Ratingové agentury hrály klíčovou roli v této krizi. Jejich hodnocení, jejich ratingy měly určité kritické problémy s kvalitou a člověk eh, a dalo by se očekávat, že ty ratingy by měly být lepší. Jakožto eh, člen dohledu v Nizozemsku jsme měli určitý, eh, jsme také zažili svůj podíl určité regulační konkurence kdy bylo řečeno, eh, že nebylo povoleno splňovat určité ehm, a nabízet určité produkty v naší zemi, protože nesplňují eh, naše standardy, ale pak by byl schválen tento produkt jedne v Evropě a byl v Evropě nabízen. Čili docházelo skutečně k regulační eh, soutěži, k regulační konkurenci a já myslím, že v tomto by ESMA mohla také posloužit. Dále um, nedostatek transparentnosti, za, zvláště pokud jde o derivativa uh, eh, OTC. To byl jeden z jevů, který přispěl ke stávající krizi. Takže regulace není žádnou stoprocentní zárukou, nicméně jsem přesvědčen, že dohled pouze na národní úrovni bez evropského eh, prvku nebude fungovat. Proto tu evropskou rovinu potřebujeme. A já chci tudíž nyní schrnout a konstatovat, že kdybychom ESMU měli již dříve, byla by menší pravděpodobnost, že dojde k těmto problémům. Ovšem, samozřejmě Evropa je součástí širšího světa. Některé problémy přichází z vnějšku. Jsme součástí globální scény, ale pravděpodobnost, že by to dopadlo takto, by byla jistě zmenšena. Já vám děkuji a teď pro ty, kdo tu nebyli my tady máme minutu na otázku a tři a půl minuty na odpověď, abychom zapadli do těch pětiminutových úseků. Nyní Silvi Goulart za ALDE. Bonjour, bienvenue à vous. Dobrý den, také já vás chci přivítat, kolegové již řekli, že tady jsme hodně pracovali na tom, aby tento orgán, tyto orgány byly vytvořeny ve smyslu zprávy La Rozier. Já mám konkrétní otázku. Vy jste ze země, eh, která eh, chce budovat vnitřní trh a takže takže takže jak tedy eh, zvýšit tu úroveň regulace, protože některý členský stát eh, může porušovat ty předpisy a eh, mm, samozřejmě tam bude zavedena ta klauzule, tedy opatření pro takovému státu. A co vy uděláte v takovém případě proti tomu státu? Well, I would like to... Zde hm, musím říci, že já Eh, si vykládám eh, tu eh, klauzuli toho ochranného opatření v tom smyslu, že především se bude aplikovat na banky v oblasti bankovnictví, protože tam jde o peníze daňových poplatníků, kteří mají úspory v těch finančních institucích. Takže je především relevantní tato klauzule pro banky. A dále my jako ESMA si vykládáme tu klauzuli o ochranném opatření v tom smyslu, že orgán ESMA nemůže rozhodovat o tom, kam půjdou daň, peníze daňových poplatníků, které jsou na těch úsporách. Samozřejmě Každé rozhodnutí regulačního orgánu má dopad na daně, ale e, e, úkol regulačního orgánu z dlouhodobého pohledu je, aby vzkvétal trh a ne, aby naopak byl omezován. To je role regulačního orgánu, aby trh eh, se choval dobře a byl úspěšný. Do určité míry eh, zde máte ten regulační dohled, dohled pro to, aby ten trh eh, byl dobrý, úspěšný a vlastně tak, aby se zvyšovaly daňové základy, což bude mít dlouhodobý fiskální efekt. A můj výklad této klauzule je, že jakékoliv rozhodnutí, třeba když bychom neudělili licenci, tak samozřejmě možná to má fiskální efekt, ale já myslím, že to není součástí té klauzule ochrany opatření. Ne, to je, eh, eh, tedy to je eh, součást naší činnosti. Děkuji. A další za zelené má slovo Sven Kikold. Hello, sorry for being late. I was... Omlouvám se, že jsem se spozdil kvůli dopravě. Po dlouhém vyjednávání s radou eh, parlament eh, dal těmto třem orgánům eh, právo omezovat určité typy transakcí, limitovat určité typy transakcí. Takže já se ptám, za jakých okolností v rámci vašich kompetencí využijete toto právo, tuto pravomoc, když uvidíte, že existují určité praktiky či produkty, které by eh, měly být staženy z trhu, a, ale podle jakých kritérií budete postupovat, jaké jsou konkrétní příklady, kdy vy eh, třeba hm, začnete eh, dělat, iniciovat určité šetření ohledně takovýchto produktů. Jak jsem již zdůraznil eh, v úvodu, ESMA také se bude zaměřovat na ochranu spotřebitele, tedy na ty retailové investory. A eh, vaše typická role zde je že ano, budeme varovat před těmito produkty. To jsem prováděl běžně i v Nizozemsku, kde třeba nedávno v Nizozemsku jsme měli takové spekulanty s půdou, s pozemky, hm a eh, eh, to znamená, eh, tam se spekulovalo s tím, že část našeho, našeho území půjde pod vodu, tím pádem se zvýší cena toho, těch ostatních pozemků a začali s tím spekulovat a mm, takže předtím jsme varovali, před těmito produkty jsme varovali spotřebitele. Dále budeme vysvětlovat rizika určitých produktů, a v některých případech také si lze představit, že zakážeme určité produkty. Eh, že se nebudou smět spotřebitelům prodávat. To je do určité míry nová kompetence, nová oblast, ale já eh, již eh, dříve ve své funkci jsme třeba také i prováděli podobné kroky, kroky, třeba když jsme udělovali licence, nebo když jsme viděli, že Eh, spotřebitel eh, si pořizuje produkt, eh, kde těch 70-80% té částky, kterou on zaplatí za ten produkt, že tady není vlastně de facto investice, ale že to jde na správní režii. A mm, takže logic, logičtí kandidáti jsou takové typy produktů, kde je obrovské riziko, že určitý počet spotřebitelů nebude spokojen s produktem a že ten produkt, nes, produkt nes, neuspokojuje očekávání spotřebitele. Ale zúraznuju, to je výjimečná situace, protože spotřebitele chtějí mít inovativní produkty a chtějí mít výběr produktů. Mm, takže to bude omezovat aplikaci tohoto opatření, ale i Eh, dodavatelé nebo ti, kteří dodávají tyto, tyto produkty, také eh, tedy chtějí mít možnost dodávat různou škálu hm, produktů a hm, u nás tedy v mé zemi investičné eh, investiční společnosti, hm, tedy právě zakládají to svoje dobré jméno na tom, že nabízí celou škálu produktů a nakonec na tom že spotřebitele vydělávají. A e, takže ty, to jsou pravomoce, které zatím nejsou tedy v tom nařízení zakotveny, ale měly by tam do budoucna být dodány. Děkuji vám. A nyní za ECR Case Winburn. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se za mírně pozdní příchod, e, protože my jsme hovořili o MIFIDu a celému tomu e, přeskumu MIFIDu, který probíhá. Máme teď celou řadu legislativy týkajících se trhů a to jak z hlediska tedy přeskumu MIFIDu, tak to, abychom z akciových trhů to dostali a rozšířili i na další skupiny, další oblasti trhu. Já vím, že předchozí otázky již eh, tady se řady věcí dotkly, ale pracujeme s různými podskupinami a eh, hodně s tím pomohli národní regulátoři. A mě by zajímalo, jaké oficiální systémy budou k tomu, abychom využili tyto zaměstnance a tu expertizu, která existuje na národní úrovni. A abychom to také ještě rozšířili dál. Budete mít hodně pravomocí, zvláště pokud jde o některé produkty a pokud jde třeba o short selling a další. Takže jak chcete eh, ko- globálně koordinovat, tak abyste sladili tu práci ESMAS, SCC a dalšími globálními operátory. Děkuji. Takže de facto dva dotazy, že? Takže nejprve, jaká jsou, jaké je uspořádání, pokud jde o spolupráci s národními regulátory a využití jejich expertízy. Většina práce ESMY nebude přímý dohled. Většina každodenní práce zůstane na národní úrovni a jak jsem již explicitně eh, řekl, eh, CRI to bude, to bude jedna z oblastí, kde ESMA rozvine eh, svoji vlastní expertízu a také v některých dalších oblastech, kde má přímý, přímou roli v, v rámci dohledu. Ale pro ty oblasti, kde neprovádíme žádný každodenní dohled, tak bude významná, budou významné zkušenosti národních regulátorů. A k tomu, aby e, tyto informace ESMA získala, mohou posloužit různé modely. Za prvé, ti zaměstnanci těch stávajících národních orgánů mohou pracovat v ESMě, čímž by došlo k určitému toku expertízy z národní úrovně do ESMAS. Teď to příkladem je třeba to, že já se nyní zhostím tedy funkce eh, šéfa ESMY. A takhle to bude fungovat i s řadou jiných dalších lidí, kteří na plný úvazek začnou pracovat v ESMě. Pak máme také různé poradní výbory, které, eh, nebo, které budou také dávat doporučení nebo při vytváření norem, technických norem tak tady bude role národních regulátorů a do určité eh, eh, míry budou tedy eh, vysílat své lidi do ESMY. Ale v zásadě chci zdůraznit, že to bude evropská instituce, která musí vybudovat vlastní bázi expertízy, čili musíme správně vyvážit tu expertizu z členských států, abychom k ním měli přístup ale zároveň, aby vzniklo klíčové jádro, které bude budovat expertizu o finančních trzích. Teď druhý aspekt, a to, je, to jsou pravomoci v globálním kontextu a jaká bude role ESMI v, v mezinárodních finančních trzích. Za prvé, jedno z toho, co jsem řekl na úvod, se týkalo právě té Eh, konkurence mezi regulátory. A to byl jeden ze zdrojů této krize. My sami jsme hodně z toho způsobili přímo v Evropě, v rámci Evropy, ale může to být problém i na světové úrovni. Takže na úrovni G20 je potřeba ošetřit eh, tento problém konkurence mezi regulátory a zajistit, aby se věci koordinovaly na mezinárodní úrovni. Uvedli jste příklad třeba SC, SCC eh, a ta eh, SEC, e tedy která eh, funguje jak částečně jako, jako orgán dohledu, ale my jako, jakožto ESMA musíme být součástí těch diskuzí, které budou probíhat. V, budou existovat různé záležitosti, kde budeme se stanov, snažit stanovit ekvivalenci mezi jednotlivými nástroji a tady bude ESMA hrát důležitou roli. Další prvky, kdy chceme zabránit překrývání, zdvojování dohledu. Takže já skutečně se domnívám, že ESMA sehraje v tom svou roli. Děkuji bylo by zajímavé. Klidně byste mohl ještě pokračovat o trochu déle, protože jste si něco ušetřil z předchozí odpovědi a teď přicházíme k druhému kolu a za EPP Karen Wortman Kol. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Jedna otázka, která mě trápí, pane Majorem. Já bych velmi ráda věděla, jak vnímáte svou vlastní roli v rámci corporate governance ve finančním sektoru. Jak by to také mělo vypadat s bojem proti excesivně vysokým prémiím? Jak byste postupoval v tomto smyslu, to znamená, jak by mohlo docházet k omezování? Myslíte si, že byste ve spolupráci s dalšími finančními orgány mohli něco podniknout? Eh, mevrouw Wortman voor, eh, voor deze vraag. Děkuji, děkuji paní Wortman za vaši otázku. Samozřejmě, že existuje určitá propojenost mezi těmi prémiemi, bonusy a prací ESMA. A jedna věc je pro mě velmi důležitá. Hlavně ta otázka prémí, bonusů a spotřebitelů. Protože víme, že docházelo k tomu, že spotřebitelé nakupovali špatné výrobky od těch špatných prodejců. A to má samozřejmě co dočinění s platbami nebo s prémiemi ve finančním sektoru a s jejich strukturou. O tom už se vedla debata. Hovořilo se také o roli, roli prostředníků ze strany těch, kteří tyto produkty nabízejí. A kvůli těmto prostředníkům se vlastně zásadně snižuje transparentnost. To znamená, že tady je to otázka důvěr mezi tím prodejcem, spotřebitelem a prostředníkem. Otázkou samozřejmě je, zdali doporučení těch prostředníků jsou jsou správná. Některé státy hovoří o tom, že provize mezi prodejcem a prostředníkem by měly zmizet takovým způsobem, aby prostředníci mohli se angažovat opravdu nezávisle, mohli být nezávislými. To znamená, že jde o to změnit strukturu odměn a premií v eh, této oblasti. To znamená, že bychom se měli soustředit hlavně na tu strukturu mezi prodejcem, prostředníkem a spotřebitelem. To znamená, jakým způsobem by mělo probíhat poradenství ve finančním sektoru. Jakým způsobem toto poradenství může mít negativní dopady ve finančním sektoru a jakým způsobem to také zamezuje správným doporučením, které, která prostředníci podávají spotřebitelům. Děkuji. A za socialisty a demokraty Leonardo Dominici. Grazie. Il problema... Děkuji problém, proč vznikl tento úřad, je především vyhodnocování systémového rizika. Vy jste hovořil o trhu s deriváty a náš výbor nyní se právě zabývá nařízením, který se, které se týká eh, derivátů konkrétně. Ústřední problém je, jak eh, dostat informace, dostatek nezbytných informací proto, abychom překonali eh, ten obskurní charakter nebo nedostatek absenci transparentnosti na tomto trhu. A máme různé studie, které hovoří, že ESMA by měla mít nezbytné nástroje pro opatřování těchto informací. A jak si vymyslíte, že ESMA může získat eh, takovou prestiž, aby eh, byla schopna vůbec eh, dostávat, aby eh, ostatní předkládali nezbytné informace. I think indeed that... Ano, skutečně si myslím, že nedostatek transparentnosti na poli trhu OTC byl jedním z ze závažných problémů této krize. A pokud je třeba o CDSK, když se podíváte na účty v době, kdy vrcholila krize finanční v roce 2008, tak vidíte, že někteří regulátoři nemohli než se dohadovat, kdo je do jaké míry vystaven těmto credit default swaps neexistovalo žádné monitorování těchto rizik. A takže museli ad hoc provádět určité výpočty, aby odhadli, do jaké míry je někdo vystaven. Já tudíž věřím, že se zlepší analýza systemického rizika a schopnost monitorovat trh, protože jakmile zavedete systém ústředního zúčtování, tak automaticky budete mít více informací, lepší přehled o rizicích. A to pak pomůže při identifikování systémových rizik, což bylo klíčové u CDS, které představovaly systémové riziko, které nebylo až do roku 2008 8, eh, dostatečně zmapováno. Z toho vyplývá samozřejmá otázka, jak velká část trhu by měla spadat pod tento systém centrálního zúčtování. Já si myslím, že by to měla být větší převažující část, ale je nevyhnutelné, že určité části trhu budou stále mimo. Ale musí se to dostat aspoň na tu úroveň, aby největší podíl toho trhu byl zúčtováván centrálně. A chci ještě zdůraznit jednu věc, kterou už jsem uvedl. Budeme mít kombinovaný model, že se budeme spolehat na expertízu uvnitř ESMA, tím, že budeme rekrutovat experty na určité otázky, ale do určité míry se budeme spolehat na jednotlivé členy z národních orgánů a tím bychom měli nastavit tu správnou rovnováhu pro řešení všech těchto problémů. Okay, thank you very much. And on... Děkuji za ALDE Ole Schmidt. Thank you, <clears throat> Madam Chair. Let me start. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve obecná přizna- poznámka, ke které se nemusíte vyjadřovat. Je škoda, že dnes uh, zde se setkáváme pouze s těmi E, že se setkáváme a vidíme tady pouze tři muže. Bylo by vhodné, kdyby to byla aspoň jedna žena. Ale čekají nás tři muži. Pane eh, majore, kom... vy jste zmínil e, ty škodlivé e, produkty mm, a i hovoříte o té možnosti zakazovat produkty víme, že máme zde směrnice, podle kterých se řešil třeba případ Marony, které se týkají short sellingu, prodej na krátko. A já se ptám, vy eh, skutečně eh, si myslíte, že to je způsob, jak zacházet s trhem, to znamená zakazovat nějaké produkty, stahovat je? A možná byste to mohl trochu tady vysvětlit. A, hm, také určitě vy jste hodně zakazoval eh, v Nizozemsku a teď chcete i toto zavést tady v Evropské unii. Já tedy nejsem ani žena, jak vidíte, ani nejsem tím, kdo by zakazoval. A já nějakým cenzorem. A eh, takže Tady eh, jde o produkty, které jsou určeny eh, spotřebitelům, fyzickým osobám a samozřejmě spotřebitelé si rádi vybírají, chtějí mít výběr, takže zákaz to je výjimečná, eh, výjimečné řešení, které může nastat. Hm, to znamená, je to výjimečná činnost, kterou bychom prováděli, protože hm, trh je založen na prezumci volby a inovace. A na druhé straně, z vlastní země znám příklady, eh, kde na finančním trhu byly aktivní různé osoby a eh, chtěli tedy vydělávat peníze bez toho, aniž by eh, zohledňovali hm, cíle a potřeby spotřebitelů. A e, v tom smyslu, ano, já jsem pro zákazy. My jsme zažili případy, kdy jsme nedali licence určitým subjektům na finančním trhu kvůli jejich podnikatelskému záměru. Nedostali licenci. Z toho jsme viděli, že ať budou produkovat cokoliv, tak to bude negativní pro finanční trh. Takže říkám, nejenom, že to musí mít negativní dopad na spotřebitele, ale i na eh, další eh, subjekty eh, na trhu a mm, musí to, to znamená, že mm, to by mělo třeba i negativní dopad na dobré jméno celého průmyslu, ale to je výjimečná situace. Pokud je o short selling, zde dovolte pár připomínek. Za prvé, pokud je o short selling, nejdůležitější je, abychom se chovali systematicky, konsistentně, všude stejně v Evropě. V této oblasti mm, byly přijímány různé kroky, ale nebyly konsistentní. Národní <clears throat> regulační orgány přijímaly různé kroky, ale nebyly systematické. Proto je třeba, abychom působili konsistentně. Za druhé, Takový normální regulační úřad by měl mít eh, možnost intervenovat na finančním trhu, stejně jako my máme možnost intervenovat na trhu s cenými papíry. A eh, čas od času musíme intervenovat na trhu s cenými papíry, Eh, s akciemi, tam, když existuje asymetrie, pokud jde o poskytování informací, informace, které jsou eh, k dispozici účastníkům na trhu, tak eh, jsou nedostatečné nebo nejsou transparentní a potom my zastavíme třeba obchodování s daným titulem. A takže to jsou krizová opatření v naléhavých situacích, která musí existovat i v jiných segmentech trhu, včetně segmentů s deriváty. A nakonec Short selling eh, eh, jako eh, takové není negativní, protože to poskytuje likviditu. A máme i příklady z minula, třeba když se podíváte na případ Enron v USA, tak ti, kteří prodávali nakrátko, tak věděli o problémech v této firmě daleko dříve. A short selling může být i ukazatelem toho, že na finančním trhu vzniká někde nějaká ta bublina. takováto opatření ale potřebujeme, protože někdy trhy nefungují, jak by měly a e, zároveň říkám to, e, jsou výjimečné situace, kdybychom měli mít tyto výjimečné pravomoce. Děkuji. A teď třetí kolo otázek. Karfi EPP a další. Thank you. Děkuji vám, paní předsedkyně. Říká paní Pětekanen. Chtěla bych slyšet vaše připomínky k adekvátnosti toho rámce, který máme. A je to otázka, která má dva aspekty. Jak se díváte na stávající legislativu? Dává dostatečný prostor pro vaši činnost, pro vaše kroky? A za druhé, existuje mikro- a makroprudenční dohled. Jak vnímáte systemická rizika v rámci dohledu? nad každodenním a každodenní dohled nad každodenním fungováním, jak to v, eh, bude spolu fungovat. Thank you very much. Děkuji. Takže k těm stávajícím pravomocím, které jsou v nařízení. Myslím, že v této fázi jsou adekvátní. A nyní je řada na ESMě. ESMA musí vyhovět očekávání, musí zajistit, aby tyto pravomoci byly funkční. Jakmile jste nový regulátor, začnete pracovat s novým zákonem, tak musíte správně chápat, jak věci fungují v praxi. A musíte dobře rozumět trhům. Pokud máme třeba pravomoc, a my budeme mít eh, pravomoc eh, také mít dohled na CRA, tak jakmile se podíváme na tu praxi, musíme chápat, jestli to bude stačit nebo ne. A já si myslím, že ty stávající pravomoce se zdají být dostatečné, ale potřebujeme více zkušeností. Třeba právě v tomto případě, ty CRA, to je pro nás nová oblast, která spadá pod regulaci. A já jsem si jist, že budu velmi se hlasitě se ozývat, když budu mít pocit, že ty pravomoci dostatečné nejsou. A vznikne určitá přirozená eh, spolupráce, kterou znám i z národního prostředí. Musíte být naprosto explicitní ve, v požadavcích na to, co potřebujete. Musíte vyslat signál vnějšímu světu, zvláště legislativnímu orgánu a říct jim, potřebuji více pravomocí. Teď eh, k systémovým rizikům. Jak jsem zdůraznil již na úvod, budeme aktivně spolupracovat s EBA, s EBA a EOPA, e pokud jde o systémová rizika. Měli jsme tady příklad těch trhů OTC, over the counter kdy jsme nemohli monitorovat, co se na těchto trzích děje. A e, nyní můžeme již sdílet informace o rizicích na e, těchto trzích s dalšími aktéry v pojišťovnictví, v bankovnictví a také s European Systemic Risk Board. Děkuji vám. Alin McCarthy za socialisty a demokraty. Děkuji. Jistě víte, že parlament měl zprávu z vlastní iniciativy o Dark Pools a týkalo se to také MIFID, eh, přeskumu MIFIDu, kdy jsme eh, chtěli, aby se eh, provedlo zkoumání, pokud jde o některé finanční operace. Jak to bude s tímto vypadat? Jste připraveni se řídit příkladem americké e, regulační agentury, zejména CFTC, e a eh, vydat v podstatě přehled všech setkání se všemi aktéry z finančního průmyslu, včetně toho, jaký lobbyste, jaké lobbystické cíle tam zazněly, jaké, jakým požadavkům jste byli vystaveni? Děkuji. Okay. Uh, on the one of the elements that I would like Jedna, jeden z aspektů, k němuž bych se chtěl vyjádřit zvlášť, to je eh, ten, eh, ta revize MIFIDu. Více konkurence, eh, nové, nová místa pro obchodování, nové trhy a čili to je dobrý vývoj, kdy dochází k větší konkurenci mezi jednotlivými burzami. Ale zároveň tu byl negativní účinek snížené transparentnosti při vytváření cen. Protože ty ceny se nyní stanoví na různých burzách. Takže na jedné straně je tady dobrá konkurence mezi různými místy kde se obchoduje. Na druhé straně je tu potom méně jasné vytváření, zjišťování cen. Mohli bychom přijmout konsolidovanější model, kdy bude existovat kolektivní informování o ceně, jak před obchodovacími hodinami, tak i po to by mělo být rovněž oblastí zájmu MIFIDu. A pokud jde o transparentnost a roli organizací, nad nimiž dohled provádíme, a vliv, který mohou mít na regulátora, tak já vždycky říkám lidem u nás doma v naší organizaci, že kdybychom měli u vstupu do naší organizace eh, takový malý stůl a vždycky bychom spočítali, kolik lidí tam přichází a jsou to aktéři přímo z trhu a eh, nebo spotřebitele, tak typicky obvykle ti lidé, nad kterými provádíme dohled, jsou ti, kteří nás notifikují, ti, kteří uh, jsou lépe organizováni více než uh, ti klienti nebo ti uh, spotřebitelé, ti zákazníci. Takže otázka, tato otázka je samozřejmě něco, co by mělo být velkou prioritou. Měli bychom si dávat jako regulátoři pozor, abychom byli nezávislí na organizacích, které dozorujeme. Zároveň pro nás mohou být důležitým zdrojem poznatků. Proto máme také určitou skupinu subjektů, zúčastněných subjektů, stakeholder group, kde účastníci trhu mohou sdílet své názory s regulatorem. Budeme v těchto otázkách transparentní i v tom, jak probíhají konzultace ale bude to publikováno formou schrnutí z administrativních důvodů, ale bude to dostatečně eh, do hloubky, aby bylo jasné, že jsme nezávislí. Ale budete to publikovat? Ano, budeme tyto informace o například dopisech zaslaných účastníky trhu ne, ne, ne. Já hovořím o záznamu z jednání a za žádosti lobbystů. Inform, budeme publikovat informace o zasedáních, jichž se účastní e, účastníci trhu. Ano. Um, děkuji. Čtvrté kolo. Začne EPP a e, já tady se dívám na tyto hodiny a e, podle těch to řídím, takže možná tam dostaneme ještě další otázky a e, pokud e, budu mít čas, tak ještě Peter Skinner a potom Pascal Kampa, tak se uvidí podle času. Paní předsedkyně, tři krátké otázky. První. předcházející členové rady hovořili nebo určovali kompetence dohlížecího orgánu. O tyto kompetence v konečném důsledku byly vyhodnoceny dosti negativně. My bychom chtěli vědět, jak se k tomuto hodnocení stavíte vy a jak si myslíte, že by vaše kompetence měly být rozšířeny v budoucnosti. Dále se hovořilo o těch ratingových agenturách. Chtěla bych vědět, jakým způsobem budou tyto ratingové agentury přejímat zodpovědnost za svou práci. A dále, co se týče státních dluhů, jakým způsobem je budete hodnotit a jakým způsobem se k tomuto problému budete stavět nebo budete ho chtít také nějakým způsobem řešit. Dále dohlížecí orgány se budou snažit zakázat určité druhy produktů. Máte už vůbec nějaké zkušenosti s zakázanými produkty? Já se omlouvám, to jsou tři otázky a na ty všechny nedostanete odpověď. Já jsem to řekla na začátku, že musíte omezit počet otázek, takže prosím. Máte slovo. Eh, já jsem těžko pochopil to stlumočení, takže možná stejně jsem úplně nepochopil, o co šlo v těch otázkách. Pokud jde o ratingové agentury, Eh, zatím nejsem ve funkci eh, eh, předsedy, takže jsem nehovořil s ratingovými agenturami na tato témata, a mm, takže tady to mohu pojednat stručně. Měl bych vysvětlit, že já mám velkou zkušenost eh, s auditem a zde je eh, celá eh, řada společných styčných bodů s těmi ratingovými agenturami, které poskytují určitá ujištění, pokud jde o cené papíry, kdežto auditoři poskytují ujištění o stavu financí, účetnictví, takže když se podívám na eh, stávající předpisy, podle kterých se řídí ratingové agentury, tak já si myslím, že ano, tady bychom mohli mít efektivní dohled. A pokud jde o státní dluh, dluhy, no tak eh, a snižování schodku eh, státních rozpočtů, to není v kompetenci ESMA, to je na jednotlivých zemích a jejich vládách, které se snaží snižovat své zadlužení, to je na nich, takže to nespadá do kompetencí úřadu ESMA. Pítr. Děkuji, paní předsedkyně, velice stručné otázky, které se týkají e, práce společného výboru. E, e, jak by se měl vyvíjet společný výbor? Jaké vy máte cíle a jak byste chtěl spolupracovat se společným výborem? Asi tady si myslím, že bude existovat velice aktivní spolupráce s IOBA, IBA a poněvadž eh, nám všem jde o tedy eh, dohled, eh, mikrodohled a je zde dobrý důvod, proč spolupracovat. Jeden jasný příklad je, jsou ty finanční konglomeráty, které poskytují bankovní služby, pojišťovací služby a investiční služby a mm, to je jasný příklad, kde budeme spolupracovat, protože jinak bychom nemohli eh, vystupovat jako efektivní regulační orgán. Další příklad jsou spotřebitelé, tedy eh, retailoví investoři. Malí investoři, máte zde celou řadu produktů, mm, kde ten eh, produkt kombinuje v sobě tu část investiční a pojišťovací a nebo tedy zase je tam část tedy toho bankovního produktu v tom, takže to jsou kombinované produkty a jak jsem již vysvětlil, já budu velice úzce spolupracovat s těmi dvěmi ostatními regulačními orgány, tedy v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, abychom zajistili kvalitu těchto produktů a v extrémních případech, abychom mohli případně je zakázat, nechat stáhnout z trhu. A tady budeme muset spolupracovat, jak tedy s úřadem pro pojišťovnictví, tak i s tím pro bankovnictví. Děkuji a poslední otázka, Pascal. Děkuji. Nejprve hm, já jsem velice rád, že jste se eh, zavázal tady před námi, že budete zveřejňovat zápisy ze schůzí s účastníky trhu, eh, z finančního trhu a eh, budeme pečlivě sledovat, že tento závazek budete plnit. Jedna otázka, která se týká short sellingu. Ostatní kolegové to také zmínili. Chtěl bych vědět, zda máte za to, že jakožto regulační úřad, že máte dostatek informací pro to, abyste mohli aplikovat tu směrnici o e, obcházení trhu a pokud ano, e, tak třeba někteří operátoři používají nečort selling, aby mohli manipulovat s trhem a zde ve Spojených státech mají možnost, eh, mm, mm, kdy tedy musí označovat ty příkazy pro prodej, kdy mohou eh, tedy díky tomu vytipovat ty operátory. Je to eh, návrh, o kterém se teď i diskutuje v Evropě. Myslíte si, že i dnes budete mít dostatečné nástroje, abyste mohli tedy aplikovat řádně tu směrnici o market abuse na případy short Porcelingu. Um, again, I would like here to make the comparison with the... Eh, já bych znovu si dovolil srovnání s akciovými trhy. Tam mají regulátoři pravomoc zastavit obchodování, ale také mohou zasáhnout proti manipulaci ze strany jednotlivých účastníků. A nedávno třeba má organizace udala pokutu někomu, kdo dělal ke konci obchodního dne malé transakce ve snaze manipulovat ceny dané akcie. Takže potřebujeme eh, pravomoci, které nám umožní jednat v případě manipulace, nejenom u eh, trhu akci, s akciemi, ale i eh, dalšími trhy. Otázka, jestli short selling byl v tomto případě problém. Problémem. Tady zatím jsou ty informace smíšené. Pokud jde o trhy OTC, tak tam si ještě musíme udělat lepší obrázek. Ale dohodli jsme se také a shodli jsme se na tom, že některé problémy se, se státními dluhy souvisely s určitými fundamentálními základními problémy Eh, v těch veřejných financích. Takže pokud, jestli tam byla manipulace nebo ne, to je sporné. My slyšíme různé historky od různých regulátorů po, celém světě. Uděláme si ještě lepší obrázek o tom, co se děje v této části trhu, ale ano, stejně jako eh, na akciových trzích bychom měli v případě důkazů o manipulativním jednání mít možnost nějakým způsobem jednat. Ano, děkuji tím jsme se dobrali konce tohoto slyšení a byli jste všichni dost struční, takže se dostalo ještě na dvě otázky navíc a nyní můžete jít, pokud chcete. And we have another hearing. A čeká nás další slyšení, takže prosím, neodcházejte. Right, everybody, if we could uh, settle down, please. And so we now move into our, our second... Takže přecházíme k druhé části našeho slyšení, druhému slyšení Gabriele Bernardino, který byl vybrán jakožto kandidát na post předsedy eh, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. A budeme tady mít eh, úvodní projev pětiminutový a pak budou otázky a odpovědi, které budou mít stejný formát minuta na otázku a tři a půl minuty na odpověď, abychom to dostali celkově do pěti minut. Ještě jednou opakuji, neptejte se několik otázek skrytých v jedné. Jakmile začnete totiž odpovídat na tři otázky najednou, já si pak myslím, že bychom to neměli připustit, není to fér. Gabriel, prosím. <laughs> Thank you very much, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ctění poslanci a poslankyně z výboru Ekon. Dámy a pánové, je pro mne skutečným neskrývaným potěšením být znovu v této sněmovně a představit vám své názory a myšlenky na budoucnost regulace v Evropské unii. Víme, že procházíme historicky jedinečnou dobou. Finanční krize znamená výzvu pro všechny orgány dohledu. Ty stávající výzvy volají po eh, určitých krocích, které budou podloženy vizí. A představuje to nesmírnou příležitost k tomu vybudovat společný postoj, společný přístup, který by se mohl stát s přidanou hodnotou a mohl by mít nesmírný prospěch pro spotřebitele, i pro samotné finanční odvětví. Musíme překonat eh, různé výzvy. Ta první výzva je nezávislost. Nezávislost musí vycházet z kroku, musí eh, být proaktivní, musí eh, být nestraná, konzistentní. EOP musí být nezávislý na různých subjektech, ať už jsou z odvětví, a, nebo z komise, nebo vlastních členů. Proto musíme mít e, příslušné vlastní zdroje. Ale zároveň potřebujeme všechny poznatky a expertízu e, všech svých členů. Musíme mít eh, systém dobrého řízení. Proto chceme mít velmi robustní systém zprávy, který bude vycházet z transparentnosti, z konzultance a konzultací a účinnosti. Musíme využít veškerou rozmanitost všech schromážděných zkušeností, všech členů panelu. A je tu také otázka odpovědnosti. Odpovědnost vůči členům, vůči radě, vůči vám, Evropskému parlamentu. EOPA musí být eh, připraven, orgán připravený vyměňovat názory kdykoliv eh, v průběhu své činnosti. Bude to síť členů dohledu a musí být přidanou hodnotou tím, že bude například eh, provádět určité školicí iniciativy, aby zvyšoval povědomí o různých otázkách a také, aby poskytoval určité ukazatele a benchmarky, které budou sloužit k včasnému varování. Zároveň toto není jenom pokračování nějakého trendu, jedná se o změnu. EOPA bude mít vlastní eh, zodpovědnost při přípravě celoevropských zátěžových testů a o řešení sporů mezi členy Eh, a posilování ochrany spotřebitele. EOPA musí také spolupracovat s dalšími orgány dozoru prostřednictvím společného výboru a měla by přispívat k celkovému povědomí o rizicích v rámci eh, eh, European Economic, Systemic Risk Board. Musíme mít také potřebné znalosti a zajistit potřebné vedení. To jsou určité kvality, které Stručně řečeno, myslím, že mohu v rámci e OPA zajistit průběhu své kariéry, ať už v pojišťovnictví a v penzijních fondech na národní a mezinárodní úrovni, jsem vždy budoval silnou kulturu dialogu a také silný závazek a angažovanost k tomu abych vždy přispíval k pokroku a rozvoji. Myslím, že mám tu správnou ambici vést EOPu a, a přispět k plnění jejich cílů, protože já jsem proaktivní a zodpovědný, jsem motivovaný a nezávislý. A věřím, skutečně věřím z celého srdce v evropský e, projekt a jsem velmi e, entuziastický, pokud jde o e, mé vlastní zaměstnání. Jsem zapálený pro toto zaměstnání a myslím si, že v konečném důsledku je to vždycky lidský faktor, který všechno mění a s vaší pomocí věřím, že se opět učiním úspěšnou instituci a samozřejmě, že rád odpovím za, na vaše dotazy. Thank you very much. Uh, we'll move straight away. Ano, takže přejdeme k prvnímu kolu dotazu a za EPP Jean-Paul Gozes, prosím. Děkuji vám a vítám vás v našem středu. Položím tutéž otázku, kterou jsem položil předchozímu kandidátovu, kterou bych položil i dalšímu. Říkáte, že lid, na lidech záleží v institucích. Ano, a to je naprostá pravda. Co nás ovšem znepokojuje, jsou podmínky, v nichž tato jmenování byla učiněna. Ta hierarchická pozice, kterou dostáváte. A my si klademe otázku, zda budou, bude mít ten eh, předseda skutečně tu schopnost vykonávat pravomoci, které nové orgány dostanou. Eh, u, v otázkách, kde jsme nechtěli tyto pravomoci. Takže já kladu tuto otázku. Jak provedete tuto kulturní konverzi z té předchozí role do role, kterou budete mít, nebo m, mm, budete mít zítra? Děkuji vám, pane Gozes. Já uh, chápu, já chápu vaši otázku. A já jsem poctěn tím, že jsem byl zvolen svými kolegy z Board of Supervisors, abych byl předsedou. Já myslím, že mám e, tu způsobilost k tomu, abych vedl kolegy. Dokázal jsem to svou prací na mezinárodní úrovni v rámci CEOPSu, kdy jsem vedl různé pracovní skupiny také v rámci Solvency 2. Vedl jsem diskuze v radě o Solvency 2 Pracoval jsem se svými kolegy, předsedy různých evropských dozorčích orgánů. Já se tudíž domnívám, že mám příslušnou autoritu a těším se uznání ze strany svých eh, kolegů. Já naprosto rozumím eh, tomu, že se bude jednat o nový proces. Bude to proces, v rámci něhož, na rozdíl od minulosti, nebudeme usilovat o konsenzus za každou cenu. Ale za tím, že bychom chtěli používat osvědčené dobré postupy a v rámci mantinelů stanovených nařízením, předseda musí mít svou vizi. Jak víte, já nebudu mít eh, žádné hlasovací právo, žádný hlas v rámci rady, ale budu mít své názory. Já myslím, že předseda má mít názory. A mé názory jsem přesvědčen, že se těší respektu. Pokud tedy soudím eh, z minulosti. A já věřím, že máli se opa stát úspěšnou, Potřebujeme eh, někoho, kdo je schopen hovořit stejným jazykem jako samotní členové dohledu. A kdo chápe rozdíl, ale zároveň má jasnou vizi, pokud jde o budoucnost a pokud jde o směr vpřed. A já myslím, že eh, to, toto vlastním. A proto splňuji podmínky k tomu, abych se ujal této role. Děkuji vám. A Nyní druhá otázka za SND od Petra Skinnera. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane Bernardini, vy jste, pokud tedy projdete tímto slyšením, máte být určitým politickým představitelem, zároveň určitým hromosvodem pro e, domácí orgány. A říkáte, že chcete prosazovat dobré postupy. To je součástí vaší vize. Ale jak to chcete provádět v rámci společného výboru, což je jakási prázdná skříníka, prázdná krabička v legislativě, kterou jsme právě napsali. Vnímáte to jako ambiciozní mezera, která musí být zaplněna tím, že dáme dohromady eh, všechny národní eh, standardy, praxe a normy? Děkuji, Petře, za tuto otázku. Já si myslím, že společný výbor je významnou součástí evropského systému dohledu na finančními trhy. Je zapotřebí, abychom postupně vytvářeli ten proces spolupráce. Jisté zkušenosti z minulosti tu jsou. Minulost je, myslím, do, pokud má být minulost tedy vazbou eh, na to, jestli jsme schopni spolupracovat. V některých oblastech to ukazuje, že ano, v jiných, že ne. Ale myslím, že legislativa správně vymezuje oblasti, v nichž ty tři orgány mají spolupracovat. Myslím, že vyčleníme eh, potřebné zdroje, pokud jde o finanční konglomeráty určitě, pokud jde o ochranu spotřebitele, to je něco, co musíme budovat. Existuje příliš mnoho oblastí, v nichž by neměl být prostor pro různé odpovědi. A musíme, jak říkám, spolupracovat a já budu rozhodně v rámci společného výboru hlasem, který bude slyšet, hlasem za pojišťovnictví a penzijní systémy, který má svá specifika, ale každopádně hlasem, který chce situaci zlepšit a chce pracovat společně s ostatními. To ovšem ta přidaná hodnota je, že může mít určitá specifická řešení pro různé problémy. Já myslím, že to může, že můžeme přinést přidanou hodnotu do společného výboru. Neměli bychom vždycky eh, přijímat řešení, která jsou vhodná pro bankovní sektor. Protože jsou také některé dobré podněty v pojišťovnictví a penzijním sektoru a musíme se od sebe vzájemně učit. To je právě to, o co mi jde snažit se postupovat, snažit se eh, respektovat eh, ostatní, ale vidět také a vnímat ty rozdíly. Děkuji a nyní na, za Alde Ole Schmidt. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se rád vrátil k tomu tématu, o kterém hovořil pan Skinner. Je to totiž dosti podstatná otázka, jak víte, my jako ALDE jsme chtěli jeden jediný orgán dohledu. A nemůžeme říci, že úkol, kterému se musíte v budoucnosti věnovat, by neměl být řešen. Ale ve společném výběru, kde budete spolupracovat a budete spolupracovat všichni dohromady, tak tam jistě budou vznikat určité problémy. A já se ptám, zdali budete vyvíjet nějaké snahy, aby došlo k nějaké hlubší integraci těchto tří orgánů. A zdali vy se budete nějakým způsobem tady angažovat. Ano, eh, děkuji pane Šmite. Já vím, že vám na tomto tématu hodně záleží. Já si myslím, že to, co budeme muset udělat, je opravdu postupovat krok za krokem. Myslím si, že to je v podstatě jediný způsob, jak eh, spolupracovat teď v té blízké budoucnosti. V budoucnosti, v těch následujících dvou třech letech musíme provést analýzu toho, co je třeba, nebo čemu se je třeba věnovat. V budoucnosti musíme také zjistit, jakým směrem se naše trhy ubírají. Protože já jsem si jistý, že existují oblasti, ve kterých musíme opravdu velmi úzce spolupracovat, kde musíme odpovídat jednotně, jedním hlasem. Nicméně neexistuje žádné jedne, jedno řešení pro všechno, protože to se v minulosti ukázalo jako velký problém. My se musíme od sebe zájemně učit. Ale to, co vám mohu slíbit, je to, že naše práce bude spočívat v tom, že se budeme snažit opravdu společně spolupracovat, společně dívat se na ty oblasti, kde vznikají průřezová eh, rizika. Protože tady opravdu dochází k propojenosti různých sektorů. A to je přesně to důležité, na co se musíme zaměřit. Já budu velmi upřímný. V čem spočívá má obava z takového jednoho unifikovaného orgánu? Já si myslím, že všichni to znáte bankovnictví je vždy prioritou. Znáte to ze svých států. A v situaci, ve které se nacházím já, například Solvency 2, která by měla být přijata roku 2013, dále penzijní pojištění. My proto všechno potřebujeme odborníky, speciální odborníky a potřebujeme také určovat si naše priority. My potřebujeme čas, čas na to, abychom mohli spolupracovat, abychom ty věci mohli vytvářet společně. Já se nebudu snažit pracovat sám, odděleně, izolovaně, ale je třeba se samozřejmě podívat na to, o co se Alde snažilo v minulosti a o vše musí je třeba se podívat na naše priority. Uh, Děkuji. A nyní za zelené Svenky Gold. Jsem rád, že vás tady vidím, takže za prvé dvě poznámky k vašemu úvodu. Vy jste e, e, zmínil, že ty orgány dohledu jsou klienti. A za druhé, vy jste nazval tu novou instituci sítí orgánu dohledu. Já si myslím, že tyto dva termíny e, asi zrovna nejsou v duchu nových institucí. Je to evropská instituce, to není síť orgánu dohledu, není to tedy eh, eh, tak, že by ty orgány dohledu byly vaši klienti? Ne, to je evropská veřejnost, Evropský parlament a také se zodpovídáte Evropskému parlamentu. To je pro nás důležitá věc. A teď k mé otázce. Chtěl bych vědět, jak využijete vaše pravomoci tak, abyste eh, mohli eh, striktněji, silněji eh, regulovat finanční instituce v tomto sektoru, tedy pojišťovnictví, a tedy jaké úsilí vyvinete a jaké případné finanční povinnosti zavedete pro tyto konkrétní instituce zde v Evropě, vzhledem k tomu, že zde jejich potenciální bankroty by mohly znamenat velkou zátěž pro daňové poplatníky. Děkuji. Jenom abych eh, zareagoval eh, na ty moje úvodní poznámky. Ano, ano, eh, ano, samozřejmě, tedy my máme tedy síť těch regulačních národních orgánů a my musíme samozřejmě pracovat eh, všichni, eh, eh, abychom plnili společné zájmy, ale když jsem zmínil, že EOPA může být přidanou hodnotou pro své členy, tak to znamenalo, že Samozřejmě jednou z pravomocí EOPy našeho úřadu bude právě prošetřovat budoucí možná porušování evropského práva. Samozřejmě pokud zároveň můžete eh, anticipovat a eh, tedy eh, mít předem hm, kontakty s těmi národními orgány, abychom zabránili budoucím porušováním evropského práva, no tak to je přece přidaná hodnota. Já myslím, že musíme spolupracovat s našimi členy a ne působit eh, v rozporu s nimi. To je, myslím, i v duchu na, eh, nařízení, aspoň podle mého soudu. Samozřejmě, jedna z důležitých oblastí je ten způsob, jak budeme přistupovat k systémovému riziku. Jak víte, zde nyní existuje obrovská diskuze o systémových rizicích v pojišťovnictví. E, tato diskuze ještě neskončila. Jedna věc je, že systémová riziko v pojišťovnictví se hodně liší od systémového rizika v bankovnictví vzhledem k samotné povaze tohoto podnikání, tak to musí být z definice jiné. To neznamená však, že nevěřím, že pojištění a důchodové připojištění, že by nemohly znamenat systémové problémy pro trh. Samozřejmě mohou eh, umocňovat takové riziko, pokud eh, třeba bankovní eh, sektor vytvoří určité riziko, tak se to ještě umicňuje. Víte, že pojišťovny a penzijní fondy jsou obrovskými potenciálními investicemi pro investory, takže to jsme viděli i v krizi. To, měli, to mělo také dopad na Eh, eh, aktiva pojišťoven a penzijních fondů. Takže my eh, se budeme snažit tedy identifikovat společně ukazatele o tom, jak měřit systémové riziko v pojišťovnictví, což samozřejmě bude ale odlišné od bank. Jaké nástroje na prevenci můžeme mít? Za prvé, já věřím v dohled a mm, bylo by divné, kdybych nevěřil. Myslím si, že Eh, k dohledu ale musíme přistupovat na základě vyhodnocování rizik. Samozřejmě ty obrovské instituce, které případně by mohly být velkým problémem, problémem kdyby zbankrotovaly, no tak na té, bychom, na té bychom se měli zaměřit s dohledem. Eh, od těch bychom chtěli, eh, měli chtít více informací. Bez informací není dohled. To je to zásadní, o čem je i nařízení. A Eh, potom tedy eh, samozřejmě mm, eh, ty systémové problémy, těm se bude předcházet, že, se, že ty banky budou splňovat, nebo ty instituce budou splňovat tedy požadavky, kapitálové požadavky. A další důležitá věc, když se podíváme na celou tu diskuzi o systémových rizicích a když, když se podíváme na jejich kumulativní efekt, my bychom neměli pouze eh, kumulovat eh, na sebe, nebo pardon, jenom vršit na sebe požadavky bez toho, aniž bychom se podívali na to, eh, jak to působí v kombinaci. A určitě i mm, tedy mm, e, e, ta, na, mm, ty předpisy o solventnosti, to již je velký krok právě, jak e, zabránit podobným rizikům. Nyní za ECR má, kole, má slovo Nicky Ford. Dovolte, já mám otázku na penze. Minulý týden náš výbor hlasoval o penzích a my jsme zdůraznili, že Eh, penze, důchody jsou ve výlučné pravomoci členských států, ale také víme, že členské státy musí přitom aplikovat stávající evropskou legislativu a musí zlepšit fungování vnitřního trhu, především pokud jde o přenositelnost eh, nároku z titulu pojištění země, ze země do země. A pokud jde tedy o tu směrnici, tak eh, vím, že ta se neaplikuje stejně v různých zemích. A vy jako předseda eh, odpovědný za tuto oblast, vy eh, budete vydávat stanoviska členským státům, pokud eh, nebudou správně aplikovat legislativu. A jak tedy vidíte vy tuto roli? A jste připraveni řešit první případ? Děkuji, paní Ford. Víte, penze, to je oblast, která má obrovský význam a často mm, mm, mm, eh, eh, jak si eh, penze jsou trochu v ústraní, protože se příliš zaměřujeme na pojišťovnictví, ale já chci věnovat velkou pozornost penzím. Já jsem pracoval v této oblasti po mnoho let, takže se mi to téma líbí. Já chápu zcela, že zde je zde princip subsidiarity v oblasti penzí. A mm, samozřejmě ta směrnice IOP, to je směrnice, která zakládá minimální harmonizaci a e, mm, ta implementace se může lišit jak jste eh, eh, řekla, náš úřad bude mít pravomoc eh, posuzovat stav implementace a vydávat k tomu stanoviska. Zásadní je právě, abychom měli odborníky, kteří budou rozumět penzím, což je trochu jiného než pojišťovnictví a bankovnictví, protože to má vlastní specifické rysy, zakládají, jsou tam specifická rizika s tím spojená. A, mm, já mám velkou zkušenost s aplikací předpisů eh, upravujících penzijní fondy eh, ve své zemi i v Evropě, takže mám s tím zkušenosti. Také bych chtěl využít příležitosti a tady i říci, jaká je moje vize o budoucnosti penzí. Všichni dnes si uvědomujeme, jak je důležitý ten druhý pilíř a třetí pilíř v režimu penzí na našem tady je taková otázka asi, o kterou jde i vám. Jde o solventnost 2 a penze, o to jde tedy o tuto směrnici. Já eh, vždycky hovořím transparentně a vím, že ne eh, všichni souhlasí s mým názorem. Je zde co zlepšovat eh, v předpisech o penzích v Evropě. Jsou zde oblasti, kde můžeme věci zlepšit, jako je governance, jako, je, jako jsou ty penzijní plány a způsob, jak jsou zpravovány role zaměstnanců v penzijních plánech, jsou z té oblasti spojené mm, s, mm, s třeba otázkou zabezpečení penzí, aby nebyly ohroženy. To lze zlepšit. A mm, to je samozřejmě v rukách komise, v rukách rady toto, ale já doufám, že budu moci pomoci eh, k tomu, aby se tyto oblasti do budoucna zlepšily.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 s vámi eh, v roli kandidáta na tento post, protože opravdu vaše zkušenosti um, jsou z těch klíčových oblastí kompetence. Zmiňoval jste se o koordinaci sítě místních agentur, protože ty budou mít také své, eh, své pravomoci. A já se vás chci zeptat, do jaké míry jste připraven a do jaké eh, míry vnímáte potenciál stabilizace místních trhů? Zejména tedy v kontextu nových standardů, pokud jde o eh, požadavky, kapitálové požadavky u výkaznictví. Protože v Polsku existuje určitá obava, že orgány dohledu by se mohly by mohly přispět k destabilizaci těch místních trhů. A z toho vyplývá význam evropského dohledu. A chci se zeptat i, jestli se cítíte být skutečně na výši na splnění tohoto úkolu. Děkuji, pane Nitras. role, kterou EOPA má plnit, včetně tedy jejího potenciálu, um, akčního potenciálu. Já si nemyslím, že by vytvářela jakékoliv problémy pro na místní úrovni. Protože zodpovědnost je jasně eh, rozdělena. Každodenní činnost zůstává na té lokální úrovni, ti budou zodpovídat za provádění té každodenní práce a my budeme monitorovat, zda implementace správně probíhá. A v tom spočívá ta přidaná hodnota oproti minulosti, kdy výbory neměly tuto pravomoc. A teď pokud jde o nové kapitálové požadavky, které mají být uplatněny v sektoru pojišťovnictví. Důležité jsou podle mě tři věci. Musíme mít vyvážený přístup, vyvážený a opatrný. Za druhé, musíme znovu zhodnotit komplexnost systému, a to je důležité pro zejména menší a středně velké země. Tím neříkám, že bychom měli mít dva systémy. Systém by měl být jeden, ale s příslušnými zjednodušeními a možnostmi využít zjednodušujících prvků a mít také možnost pro malé a střední podniky, aby, nadá, aby pokračovali, aby, aby eh, nepřerušili svou činnost. Za třetí, to je mít přechodná období. Přechodná období pomůžou malým zemím a malým společnostem a také jednotlivým eh, orgánům dohledu v těchto zemích, aby bylo možné eh, solvenci eh, náležitým způsobem implementovat a nedošlo k žádnému žádným zmatkům, žádným problémům. A myslím, že EOPA bude mít v této implementaci, implementační fázi svou roli. Myslím, že bychom měli vybudovat ucelený rámec, který jistě se ukáže být velmi hodnotný v budoucnu. Tím bychom získali první skutečně evropský rámec dohledu. To je úplně jiné, když máme evropské směrnice a nařízení na straně jedné a jejich implementace v praxi. A mít společný rámec dozoru, to je něco, co bude mít pro budoucnost nesmírný význam. A to je jedna z těch mých hlavních výzev, jich se chci zhostit. Děkuji a nyní za SND Eliza Ferrera. Děkuji, paní předsedkyně. Je nám opravdu úctí, že jste je zavítal do našeho výboru. Já se chci zeptat na následující věc. Je pravdou, že když někdo přijde na nějaké místo jako nový, tak má možnost zaj- vlastně vytvořit něco nového, nastínit nové směry. A co se týče například pojišťovnictví a penzí, tak to je velmi důležité téma hlavně pro starší obyvatelstvo. Ale je jasné, že se budete muset eh, nějakým způsobem vypořádat s vysokými tlaky, protože tady došlo k zásadním změnám. Vy z vašeho postu nebo z vašeho titulu, jakým způsobem se budete stavit k ochraně občana, k ochraně spotřebitele a jaké budou pro vás zásadní podmínky nebo zásadní předpoklady? Budete se hlavně zabývat posílením právního základu anebo změnou norem? I think that it's, you're right that the... Ano, první um, člověk, který bude zastávat tuto funkci, bude mít jistě významný vliv na formování evropského orgánu. A tuto roli by měl zastávat, tuto, tento post by měl zastávat někdo, kdo má, eh, kdo má vizi, kdo má ambice, kdo má názor a já bych se na tuto funkci nehlásil, kdybych nebyl touto osobou, to bych zůstal raději doma a neucházel bych se o tak významný post. Já se skutečně jsem přesvědčen, že splňuji podmínky k tomu, abych se postavil do čela tohoto projektu. Existují tu různé zájmy, národní zájmy, a já jsem zasvětil celou kariéru veřejného, veřejnému zájmu. 21 let jsem pracoval v regulaci a dohledu nad pojišťovacími a penzijními fondy. Takže já si myslím, že opravdu vím, co to znamená hájit veřejný zájem. A nepochybně je to něco, co budu nadále dělat i ve své nové funkci. Zmínil jste oblasti, které mi hodně leží na srdci, ochrana spotřebitele například. Jsem rád, že parlament má možnost přidat, zařadit do regulace i tuto otázku. To je velká výzva, protože víme o zásadě subsidiarity. Ale já myslím, že tady je co dělat, že tady je co zlepšit na evropské úrovni. Myslím, že nám chybí evropský aspekt a řešení této otázky eh, ochrany spotřebitele v pojišťovnictví na evropské úrovni. Můžeme hodně spolupracovat s, se zprostředkovateli, se zástupci odvětví, abychom například získali os, dos, osvědčené postupy, pokud jde o, o e, zveřejňování a výkaznictví. Já myslím, že tady opravdu musí dojít ke změně. Lidé by měli mít přístup ke všem relevantním informacím. Ale v minulosti jsme často byli svědky toho, že příliš informací je, jde na úkor spotřebitele. To zveřejňování informací by mělo být relevantní, srovnatelné a mělo by se týkat těch důležitých um, údajů, které v té smlouvě jsou, jako jsou rizika, poplatky a tak dále. A já myslím, že můžeme identifikovat tyto nejlepší postupy, že můžeme tudíž plnit, splnit jistou roli. A konečně k podmínkám. Rozpočet hraje důležitou roli, já doufám, že rozpočet všech těchto orgánů se bude eh, zvyšovat úměrně ambicím projektu a musí to být postupný projekt. Existují určité rozpočtové klíče, které v nařízení jsou. A někteří členové budou mít velký problém s tím, aby zaplatili těch 60% podle toho klíče nadcházejících letech, ale musíme mít solidní rozpočet, abychom si mohli dovolit dobré lidi. Jak jsem mi říkal, na lidech záleží. A já se spolehám na možnost najmout dobré, kvalitní zaměstnance. Děkuji vám. A nyní za Alde Wolfgrins. Uh, My Bychom chtěli mít dobře fungující jednotný trh ve všech sektorech ekonomiky, včetně finančních služeb. Víme konkrétně, pokud jde o pojišťovnictví a penze, eh, ty, mm, to penzijní připojištění, tak tady pořád ještě jsme daleko eh, eh, toho našeho cíle a e, máme zde velice nerovné podmínky, třeba e, když se porovnáme s Amerikou, když porovnáme USA a Evropskou unii a vy myslíte si, že vy máte, budete mít určitou roli, abyste překonávali tyto rozdíly, aby evropské pojišťovny případně i mohly mít tak přístup na americký trh za spravedlivých, férových podmínek? Děkuji, děkuji, pane Klinci. To je dobrá otázka samozřejmě. A já eh, vám nechci říkat, že to se hned všechno spraví a napraví, ne. To je na mnoho let, protože již i mnoho let diskutujeme s Američany o podmínkách eh, přístupu na jejich trh. Ale nyní je zde nová příležitost eh, situaci zlepšit. Solventnost 2 a ten proces ekvivalence nám dává možnost, jak vyvíjet tlak na naše americké přátele. A já se zavazuji, že se budu maximálně snažit, abychom vedli dobrý dialog s nimi, tak abychom zlepšili situaci. A jediná cesta je e, zlepšit konvergenci v celém systému. To neznamená samozřejmě, že my prodáme eh, eh, předpis solventnost dva američanům. Oni by to nechtěli stejně, to je jasné. Ale je zde možnost vést s nimi dialog a analyzovat eh, ty rozdíly našeho systému regulace, pokud jde o kapitálové požadavky governance, a třeba i zlepšit e, ten dohled nad koncerny, skupinami. Tady není možné mít úplnou ekvivalenci e, se Spojenými státy, pokud nebudeme mít takový dohled nad e, celou skupinou, nad tedy koncerny. Takže to mm, je, o co mi jde. Já chci, abychom tady vystupovali společně transparentně a je zde příležitost. My zde teď Snažíme se, aby i ostatní země na světě směřovaly k určité konvergenci v oblasti eh, pojišťovnictví, finančnictví a to se týká i našich amerických přátel. Děkuji, říká paní předsedkyně a nyní eh, kolo tři za EPP Guy Mitchell. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám dvě otázky, abych navázal na to, co jsme slyšeli od kolegy Klince. Eh, pokud jde o eh, ty stejné rovné podmínky a ochranu spotřebitele. V některých zemích eh, i v mé zemi sociální partnerství sice vedlo k dobrým věcem, ale také i k takovým situacím, že máme zde podniky, odbory a další, kteří si ukrojili z toho koláče a spotřebitele nějak byli opomenuti, ty si z toho neukrojili a jak vy tedy mm, zajistíte, že spotřebitelé eh, budou prioritou číslo jedna? A mm, pokud nejste schopen samozřejmě překonat ten princip subsidiarity, tak možná byste mohli provádět takové komparativní studie a e, i prezentovat to, protože parlament chce vědět, jak je to s těmi podmínkami. A potom přidaná hodnota a implementace. Pokud e, nedojde k implementaci, co uděláte, jaké kroky přijmete, to znamená, jaké sankce máte k dispozici. Děkuji. Paní před... Mm, děkuji, pane Micheli. Samozřejmě spotřebitelé e, e, musí e, mít možnost se projevit, ale já myslím, že tady to nařízení to jasně stanovuje. Tam spotřebitelé jsou zastoupeni v těch panelech Eh, my eh, máme dva panely, eh, jeden pro pojišťovnictví a jeden pro penzijní fondy. A to je velice důležité. A já budu na to dbát, abychom tam měli zástupce spotřebitelů v každém z těchto dvou panelů, tak aby mohli tam vyjadřovat své mm, obavy. A nejenom to, i Eh, bude to velice výhodné tam mít zástupce spotřebitele i proto, abychom my dostávali od nich informace, eh, čeho se bojí a eh, s čím mají problémy v různých zemích, jaké produkty si myslí, že by měly být transparentnější nebo hm, třeba jaké produkty podle nich mohou být potenciálním budoucím problémem. A takže ta role těchto tedy zúčastněných subjektů eh, by měly, ty panely by měly hrát aktivní roli a v nich spotřebitelé budou mít významnou eh, úlohu. A pokud je o princip subsidiarity, ten zde platí. Ale já zde mám jasnou strategii. Eh, ochrana spotřebitele bude na předním místě. A zde můžeme udělat hodně věcí. Třeba můžeme eh, provádět studie eh, těch nejlepších postupů, zveřejňování informací, jak se to kde dělá. Můžeme dělat různé analýzy evropského trhu eh, tak, abychom věděli, co je v zájmu spotřebitelů a vždycky samozřejmě rád budu zde chodit sem do parlamentu a s vámi o tomto diskutovat. A teď, co se týče implementace, to je oblast, kde si myslím, že ty mm, evropské úřady eh, musí sehrát eh, významnou roli a eh, aby se to posunulo jinam, na jinou úroveň a my musíme mít nástroje, abychom mohli kontrolovat, jak ta legislativa je implementována. Musíme mít na to vlastní stroje. To je něco jiného, než jsou ty peer reviews, které provádí tedy ti současnění mezi sebou. Ne, my musíme provádět kontroly implementace různých předpisů a e, tady já budu mít e, jasnou prioritu. Toto to bude moje priorita. Paní předsedající, děkuji. Další za socialistickou frakci má e, slovo Vixen. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím říct, že mám určité obavy z toho, co jsem si vyslechl. Vypadá to tak, že ty věci možná se nevyvíjí tak dobře, jak bychom si představovali. Rád bych věděl tedy, v čem ještě spatřujete ty největší výzvy v souvislosti se spoluprácí všech těchto orgánů. Ale co se týče rozpočtu, myslím si, že doposavat je dosti nejasné, jaký rozpočet a jaký personál tyto nové orgány budou mít. Jak se k tomu stavíte vy? Ty již přidělené prostředky v tuto chvíli budou dostatečné pro to, aby váš orgán splňoval všechny úkoly, které potřebuje, anebo jakým způsobem budete usilovat o navýšení tě, tohoto rozpočtu? Eh, Mr. Ludvíksen. Um... Děkuji. Pane Ludvíksen. Již jsem zmínil některé významné faktory při eh, zahájení činnosti orgánů. A systém, robustní systém řízení je důležité také k provedení té kulturní změny. Vzhledem k tomu, že dostaneme jiné pravomoci. Myslím, že k tomu již docházelo v uplynulých měsících a bude tomu tak nadále i v prvních měsících tohoto roku. K rozpočtu. Upřímně řečeno, bych měl radši nezávislou linii rozpočtu, která nebude sdílena s všeobecným rozpočtem komise, ale to nakonec nebylo konečným rozhodnutím. Musíme tudíž vyjít s tím, co máme k dispozici. Když se mě zeptáte, jestli máme k dispozici všechno, abyste hned na začátku udělal všechno, co chcete, tak bych eh, byl naivní, kdybych na to říkal, že ano, ne, musíme si stanovit priority ale já se spoléhám na vaši podporu v tom, aby došlo k postupnému navyšování rozpočtu v souladu s ambicemi projektu. Víme, že se jedná o ambiciozní projekt. A dal- další e, změny a další ambice budou na řadě v příštích, příštím období. Takže já bych já skutečně myslím, že musíme stanovit priority na řádné úrovni a o to se budu snažit v souladu eh, s našimi zdroji a musíme také být proaktivní, pokud jde o budoucí navyšování zdrojů a já se spolehám na vaší podporu. Děkuji vám. A nyní znovu za EPP, paní Astrid Luling. Děkuji, paní předsedkyně. A e, takže Eh, na příští plenárce budeme hlasovat o zprávě o zelené knize komise, která se právě týká udržitelnosti penzí, sustainable pension, jak tak se to nazývá. A eh, takže v těch dvou příslušných výborech eh, panují odlišné názory třeba pokud jde o problematiku přenositelnosti penzijních nároků, tedy ten, toho druhého pilíře především. Někteří němečtí kolegové mají za to, že přenositelnost těchto důchodů, těchto nároků může ohrozit jejich systémy. A také i existují rozdílné názory ohledně ostatních aspektů, třeba zdali sociální zabezpečení a finanční situaci vůbec bychom měli zohledňovat při výpočtu maastrichtských kritérií, když se počítají ty schodky rozpočtu, eh, což je zatím, ano, součástí paktu stability. Například v Lucembursku my v tom obecném režimu penzí máme přebytek a jsou to rezervy, a které umožňují tedy, že my máme jenom schodek 1,4%, ale oni do toho hm, započít započítávají právě ty rezervy, jinak by to byl schodek 4%, 4%. A já chci vědět tedy, jaký je váš názor k tomuto. Co s tím uděláte? A třetí otázka. Máme zde solventnost 2. A nyní máme zde váš úřad. Paní předsedkyně přerušuje Astrid je třeba mít ještě další nějaké záruky v tom systému. Děkuji. Děkuji, paní Lulink. Já se pokusím odpovědět na vaše otázky. Eh, pokud jde o ty penze, a když jsem vyjádřil názor, Eh, my na základě vývoje sociálních systémů v Evropě víme všichni dobře, že eh, ty eh, státní veřejné systémy mají svoji roli, ale i to privátní připojištění. A já si skutečně myslím, že je možné mít určitý rámec pro to, abychom zajistili ty penze v Evropě, aby byly bezpečné. A to bude právě přidanou hodnotou k té minimální harmonizaci, kterou máme teď, i když vím, že cesta maximální harmonizace není průchodná, ale je zde co zlepšovat e, e, ku prospěchu e, zaměstnanců a spotřebitelů. Zmínila jste další věc, přenositelnost nároku. Samozřejmě, toto by měl být významný prvek každého systému, penzijního systému, já vím, že to je ale politická diskuze v Evropě. V minulosti zde byly pokusy překonat ty problémy a mít tedy společný evropský přístup k tomuto problému, ale nebylo to možné, bohužel. Je to ve finále politické rozhodnutí. Já se domnívám, že ano, Eh, je to podstatná část penzijních systémů a když se podíváme na celou ekonomiku, že je potřeba mít růst a vytvářet pracovní místa, tak přenositelnost nároku bude toho důležitou součástí. Potom ještě je třeba diskutovat o e, dalších věcech v oblasti důchodu a to je je třeba nastolit rovnováhu mezi dvěmi věcmi. Eh, bezpečnost eh, těch penzí, ale i jejich dostupnost. Eh, je třeba si moc je dovolit. Je třeba nastolit rovnováhu, protože nic není zadarmo. Eh, I ta zabezpečení těch penzí něco stojí, to všichni víme. Je třeba tady nastolit správnou rovnováhu mezi takovým systémem, kde ty důchody budou jisté, budou zabezpečené, ale také i eh, si to budeme moci v tom systému dovolit. A tady asi je třeba lépe rozdělit to riziko mezi tedy těmi i e, těmi tedy příjemci těch penzí a e, takže je třeba rozdělit prostě ta rizika spojená se zabezpečením důchodu. Děkuji, říká paní předsedající, máme čas na jednu otázku a to bude Alde tentokrát. Ramon Tremosa, prosím. Well, I, I would like to... Já bych chtěl využít této minuty na Evropskou agenturu pro bankovnictví. Dám slovo Paskalovi. <laughs> no, that's, it's a big one. Dobrý den. Já bych chtěl využít tu minutu, kterou máme abych položil otázku, kterou jsme položili i vašemu předchůdci, to znamená eh, eh, kandidátovi na předsedu ESMA a e, e, můžete se zavázat stejně jako on, že budete zveřejňovat e, celé zápisy ze schůzí, které budete konat se zástupci průmyslu. Stejně tak se i ve Spojených státech zavázalo CFTC k tomuto, tak abychom my, tedy veřejnost a parlament, věděli přesně, o čem se jednalo s nimi, tedy se zástupci průmyslu. Děkuji vám. Já se domnívám, že musíme respektovat samozřejmě nařízení. Jimž jsme vázáni. Nařízení již předpokládám, že veškeré diskuze, veškerá stanoviska ze strany těch, toho, těch panelů, stakeholders, budou publikována a budou veřejně přístupná. jistě, že budeme mít forma oficiální a neoficiální jednání se všemi subjekty. Já jsem přesvědčen o hodnotě transparentnosti a o tom, že je potřeba být transparentní vůči všem. Takže pokud eh, je toho v pořádku, pokud je to přípustné v rámci nařízení, tak by nebyl žádný problém, aby to bylo tímto způsobem zapisováno, publikováno, abychom eh, takto zaznamenali zájmy různých subjektů. Eh, samozřejmě, že oni eh, mají také určitý mandát z hlediska toho, jestli chtějí nebo nechtějí, aby to bylo publikováno. Čili zástupci finančního sektoru, ano. A já jsem říkal, že pokud budou nějaké neformální diskuze mezi úřadem a zástupci finančního odvětví, tak pokud s tím budou všichni souhlasit, sou, budou souhlasit, tak se to může publikovat. Já bych rozhodně byl na té straně transparentnosti já nemyslím, že je potřeba tady mít žádnou důvěrnost, žádné utajování. Pokud to nařízení dovolí, tak bych transparentně rád zaznamenal veškeré informace a sdílel je. Nejsou to přímo důvěrné informace, ty se samozřejmě vyda- publikovat nemohou, ale pokud jde o diskuze a názory a stanoviska, s tím na žádný problém nemám. Dobrá, děkuji vám. Takže tím jsme se dostali na konec i tohoto slyšení. Děkuji, že jste respektovali řečnickou dobu. Měli jsme opět jednu, jednu otázku navíc, jednu otázku k dobru a nyní můžete jít, pokud chcete. Gabriel Irli, ostatní tu ovšem zůstanou, protože se po několika minutách přestávky blíží třetí a poslední slyšení.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 Nyní budeme pokračovat se třetím a posledním slyšením, což je slyšení s Andreou Enriou, který je vybraným kandidátem na místo předsedy Evropského bankovního orgánu, orgánu pro bankovnictví. Opět připomínám, jak to má probíhat, ehm, poněvadž zde se trochu změnilo osazenstvo. Za prvé, pan Enria nám hm, hm, přednese úvod, který bude trvat pět minut a poté budeme pokračovat s otázkami a odpovědmi, eh, tedy jedna minuta na otázku, eh, žádné tedy eh, několikanásobné otázky, to by nebylo fér a tři a půl minuty bude tak asi na odpověď, aby to bylo dohromady pět minut na každou otázku odpověď, což doposud zatím fungovalo dobře. A bez průtahu dám slovo hned Andreovi. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Eh, Eh, vytvoření nového orgánu znamená velkou změnu eh, v institucionálním uspořádání. Já vím, že eh, musíme ale zajistit kontinuitu, ale je třeba i zviditelnit ten pokrok v oblasti dohledu v Evropě a nám půjde především o tu konvergenci postupu při dohledu, protože zatím to nebylo dostačující. Na jaře 2007, tedy pár měsíců před začátkem krize, pamatuju si, že jsme zveřejnili výsledky jednoho průzkumu o pokroku který byl dosažen, a to byl průzkum, eh, který jsme prováděli u všech zúčastněných subjektů a pamatuju se, že i někteří členové vašeho výboru se zúčastnili průzkumu. A to byl okamžik pravdy. Většina našich účastníků, respondentů, E, e, e, ocenili práci SEPSu, jaká je kvalita těch pracovníků, expertů, kteří pracují pro tento orgán, že je dobré vést ty konzultace, připomínková řízení, ale všichni účastníci trhu skoro řekli, že Eh, nevidí, že by to mělo nějaký dopad, ta naše práce, že by měla nějaký efekt eh, pro národní, eh, na praxe národních orgánů dohledu. A potom vznikla krize a tam hm, ten nedostatek dohledu byl ještě evidentní, evidentnější, protože zatím ten dohled byl organizován pouze na národní úrovni. A proto hm, i Evropský parlament apeloval na změnu legislativy, Evropský orgán pro bankovnictví tedy nyní má silnější pravomoce a jde o to, aby se plně využívali v zájmu pokroku, který potřebujeme. E, toto bude velká výzva. Očekávání jsou totiž vysoká a úkol, úkol bude narážet i na ty konfliktní zájmy. Takže pokud budu potvrzen do funkce předsedy, tak se zavazuji, že mi půjde o skutečně evropský přístup eh, k dohledu. Já jsem působil řadu let v Centrální bance a v CEPSu potom a já díky tomu jsem měl příležitost i přispívat k těm různým legislativním návrhům, které nyní již vidím jsou platné. A i když jsem pracoval tedy v Centrální bance, mm, tak vím, že tam tedy právě eh, jsme pracovali na tom manuálu jednotných pravidel, protože potom lidé volali. A vím ale, že všechno skončí úspěchem pouze, pokud eh, se s tím stotožní i ty národní orgány dohledu a na tom závisí úspěch evropského dohledu. Eh, a je, zde, je pravděpodobné, že nastane více konfliktů, ale vždycky nám půjde o konsensus Mm, samozřejmě, ale eh, ne na úkor kvality naší práce. Náš regulační rámec ale dává nám nástroje, mechanismy, jak řešit konflikty. Zde eh, naše úkoly jsou široké, budeme stanovat priority, budeme aktivně i reagovat na očekávání všech eh, zúčastněných subjektů. Podle mého názoru první prioritou bude úspěch toho evropského zátěžového testu banky stále ještě působí na velice křehkém, eh, ve velice křehkém prostředí, tržním prostředí, takže musíme zajistit, že odolají šokům, případným eh, šokům a pokud to eh, bude nutné, přijmeme případné korekce, kroky. Dále eh, musíme zajistit, že budeme mít skutečně eh, jednotný evropský manuál pravidel a to především, který se bude týkat eh, těch oblastí, které v soulu odsouhlasila G20, to znamená bankovní kapitál, likvidita, kompenzace a reporting pro účely dohledu to je důležité. Všechny ty oblasti jsou oblasti, které jsou zásadní pro to, aby zde nedocházelo ke konkurenci mezi regulačními orgány. Ale jak i řekl pan Garcia Margallo, ve své zprávě, tak eh, nestačí pouze eh, zajistit eh, konvergenci orgánu dohledu, pokud ty praktiky zůstají, zůstanou odlišné. My musíme proto vytvářet metodiku dohledu a i kontrolovat, jak se to aplikuje ex post. Dále musíme mm, zajistit, aby všichni pochopili, jaká je naše role, tedy i koneční uživatele finančních služeb, aby nás chápali, abychom jasně jim eh, řekli, že to je i pro lepší ochranu eh, veřejnosti a spotřebitelů na trhu. Závěrem bych řekl, že eh, mi leží na srdci především nezávislost dohledu, nezávislost na průmyslu a mm, i tedy na subjektivních různých, různých přístupech, nezávislost na národních orgánech aby náhodou různé cíle nenarušovaly eh, plnění našich politik, eh, protože to by nakonec mohlo vytvářet rizika ve finančním systému. Ještě pokud jde o nezávislost, tak druhá stránka mince je naše zodpovědnost. Pokud budu potvrzen, tak budu pokračovat eh, v dialogu s vaším výborem, s vaší předsedkyní a mm, i vlastně nařízení stanovuje tu povinnost zodpovědnosti a proto bude i použi- třeba používat neformální komunikační kanály a bude třeba i vést konstantní dialog s poslanci. Děkuji a těším se e, na vaše otázky. Děkuji vám. A přejdeme rovnou k dotazům. První za EPP, Berg No. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Enrio, a životopis je velmi zajímavý. V tuto chvíli pracujete pro Banka Detalia. A já bych rád položil otázku, která zde již zazněla. Vy jste se o tom již trošičku zmínil, ale jakým způsobem chcete opravdu zajistit naprostou nezávislost vašeho orgánu? a jakým způsobem budete schopni prosazovat vaše pravidla na národních úrovních, jak budete spolupracovat s národními dozorci. A další otázka. Vy jste říkal, že chcete s námi vést aktivní dialog. Mohl by se k tomu ještě trošičku něco říct? Jak si takovýto dialog vůbec představujete? Yes, thank you. Děkuji. Nezávislost je klíčová. Nezávislost na národních orgánech, to je komplexní záležitost, protože ten systém musí fungovat jako systém, čili národní orgány musí být součástí práce tohoto orgánu. Ale jak jsem říkal v eh, interview s dozorčí radou, existuje tu zásadní rozdíl když se podíváte na tu tabulku CEPSu, tak tam byla vždycky eh, tabul, eh, ta cedulka, včetně eh, tedy toho orgánu, který zastupuje a jejich země. A nyní, i když jsou vybíráni jako vedoucí národních orgánů, tak jsou členové evropského orgánu a jejich loajalita je vůči tomuto všeobecnému evropskému zájmu. Takže je tu symbolická změna, změní se i ty cedulky. A další změna je z hlediska procesu. Oni budou nyní, nyní se od nich bude čekat, aby byli hnací silou tohoto procesu. V CEPSu to byli spíš účastníci určitých výborů, expertních výborů, techničtí experti, ti, kdo jsou rezistentnější vůči změnám, protože nechtějí dělat věci jinak, než jak jsou zvyklí. To znamenalo, že když se pak něco dostalo na stůl, tak u těch skutečně ožehavých politických otázek ty už se z toho pak vytratili. A teď chceme zajistit, aby to byl skutečně evropský stůl a aby docházelo ke změnám na, na těch národních orgánech. A má předchozí zkušenost eh, s Bank of Italy a v centrální bance, kde jsem také pracoval, ve mně skutečně zakotvila velmi silné eh, vnímání nezávislosti. Toho si velice vážím. Nezávislost posudku při hodnocení toho, co je skutečný veřejný zájem. již v minulosti v ECB a v CEPSu jsem se ocitl v situacích, kdy došlo ke konfliktům s národními zájmy. Také konflikt zájmu třeba se zájmy eh, Bank of eh, Italy, když jsem pracoval v CEPSu nebo v ECB. Ale tato banka mě nikdy nenutila, abych eh, se řídil určitým národním postupem. Já bych nikdy se nepodvolil žádnému takovému národnímu zájmu, kdybych si myslel, že evropský zájem je někde jinde. A teď pokud jde o vztahy s parlamentem, tak tady existuje řada na nástrojů již v samotném nařízení, vy mě můžete kdykoliv předvolat, já rád přijdu a rád s vámi budu diskutovat. Ale práce EBA bude velmi otevřená a transparentní. Kdykoliv dojde k přípravě nějakých nových pravidel, tak eh, se uskuteční veřejné slyšení a publikace dokumentů na webových stránkách. Informální, neformální dialog by byl velmi vítán. Děkuji vám a nyní za socialisté a demokraty pan Sanchez Presedo. Sí, muchas gracias. Eh. Děkuji. Já bych vás také rád přivítal v našem výboru, je to poprvé, co je u nás ve výboru kandidát na tento post. To znamená, že se nacházíme na začátku tohoto procesu. Vy jste říkal, že si uvědomujete, jaký, jakou roli hraje Evropský parlament v tomto procesu my chceme, aby existoval evropský orgán a jednotný evropský orgán. Pro nás je zcela důležitý nebo zcela zásadní vedení, leadership. A my musíme zajistit, aby toto vedení bylo co nejefektivnější. Musíme udělat všechno, co bude třeba a všechno, co bude možné pro to, aby to, to vedení bylo co nejefektivnější. váš orgán se bude muset určitým způsobem představovat. Budete muset projít takzvanými zátěžovými testy, a my se musíme zajistit, aby výsledky těchto zátěžových testů byly v budoucnosti pozitivní. Musíme zajistit, aby ty výsledky byly lepší než v minulosti. Dál jsem chtěl říci, že se mi velmi líbí váš životopis a také všechny ty aktivity, které jste vyvíjel například v souvislosti s těmi procyklickými procesy. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám, pane presedo. Já s vámi souhlasím. Budu muset projevit vůči schopnost, protože to je na evropské úrovni zapotřebí. Co je důležité pro takovou to vůdčí roli? To je projevit, že nám skutečně leží na srdci evropský zájem. Já jsem pracoval v tom prostředí těch výborů. A skutečná síla vyplývá z toho, když všichni chápou a všichni vás vnímají tak, že hájíte evropský názor, protože pak máte daleko větší autoritu, když řešíte spory mezi jednotlivými národními zájmy. Já myslím, že jsem eh, si takovouto reputaci skutečně vydobil v průběhu svého působení. Ale máte pravdu, prvním úkolem budou zátěžové testy pro banky. To bude prvním zátěžovým testem našeho orgánu, jestli dovolíte, abych toto slovo použil takto dvakrát. Takže ty zátěžové testy. Zátěžové test, test, testy to není, nejsou předpovědi. Můžete mít nějaké výsledky, ale pak eh, vývoj trhu v dalších měsících či týdnech tyto výsledky spochybní třeba v posledním případě v průběhu léta CEPS provehl, provedl takovéto zátěžové testy. A ten scénář byl poměrně dramaticky, poměrně přísný a striktní. Realita naplnění tohoto scénáře byla asi 5%. Ve Spojených státech 15%. Čili byl to přísný scénář a nenaplnil se, ale došlo k určitému vývoji v některých zemích, které překonaly eh, to, ta očekávání toho, eh, tohoto testu. A no, k tomu došlo v Irsku, kde došlo k eh, významnému šoku, pokud jde o státní finance. A financovací problémy, které do toho nebyly zapracovány, protože tam šlo pouze o úvěrové riziko. Já tím teď nechci hájit to, co jsme loni dělali. Já jenom říkám, že ty testy by nyní měly být daleko přísnější, důvěryhodnější. Jak toho dosáhnout? Existují čtyři oblasti, které bych chtěl změnit oproti loňskému roku. Za prvé metoda. Loňský rok to bylo něco, co nemělo být veřejné, mělo to být interní mezi orgány dohledu. Tentokrát víme, že bude docházet ke komunikaci s veřejností, takže musíme také zvládat očekávání, musíme naslouchat očekávání eh, těch analytiků, ratingových agentů, účastníků trhu ohledně jednotlivých scénářů. Teď ty scénáře samotné budou muset být daleko eh, striktnější a náročnější. A pak konzistentnost. Musíme zajistit, aby došlo, aby tam existovala peer review a aby byly silné nástroje, které zajistí konzistentnost napříč sektorem. Protože i v, ná, na, v národním kontextu ty modely těch bank mají různé výsledky s podobnými portfolii, čili opravdu tam musí být toto srovnání, ta konzistentnost. Z další oblastí je likvidita. My nemůžeme likviditu a úvěrové text, eh, testy dávat do jednoho, do jednoho eh, testu, do jednoho procesu. Musíme to udělat samostatně. Děkuji. Thank you very much for that. I'm desperately Děkuji, já si tady píšu pilně mm, poznámky a Sylvie Goulart za Alde. Děkuji, dobrý den. Vy jste eh, hovořil o Padovi Skopjovi a já myslím, že jste eh, smutný, že dnes nemůžete být v balkóny eh, na jeho památku a Mm, víme, že on hodně pracoval na tomto tématu, takže vlastně teď na něj navazujeme. Tady jedna formulace, která se mi líbí. On nazýval mm, radu odnárodněným kartelem. A co vy teď uděláte ve vaší funkci, když členské státy, a to se týká hlavně vás, i když já jsem položila tu otázku i panu Majorovi, my víme, jak to je s členskými státy. Nedělíme si iluze. Členské státy nechtěli, aspoň ne všechny, nechtěli evropský integ- integrovaný efektivní dohled, no protože to jim bude vadit e, nebudou moci skrývat různé věci. A když, chcete, když využijete článek 23, e, který e, byl vymyšlen tedy jako taková závora, která se dá na ty vaše dveře pro váš orgán a co hodláte tedy udělat v takových situacích, které mají velké důsledky? Well, first I would say... Za prvé bych řekl, že ano, děkuji za prvé za eh, to, že jste tak laskavě zmínila práci Tomasa Padova skopy. Ano, já myslím, že to nás bude vést v naší práci v úřadu. Pokud jde o národní zájmy, tak za prvé my tady již eh, tedy vlastně opouštíme eh, ten eh, režim jednomyslnosti, tedy mm, ty režimy, kde by se hlasovalo a takže teď to bude tak, že každý na sebe vezme osobní zodpovědnost a eh, každý tedy tím, když zvedne roku, tak mm, zároveň ponese odpovědnost za to, že jedná v evropském zájmu. A za druhé, je tady další velký rozdíl. Teď máme mm, pravomoce přidělené úřadu, které předtím neexistovaly. Takže mm, musí být jasné, že tyto pravomoce se budou aplikovat, uplatňovat. Máme tři oblasti, také i právě díky parlamentu, tři oblasti, kde úřad vlastně eh, bude mít možnost přehlasovat eh, rozhodnutí národních orgánů. Já eh, si myslím, že asi nebude třeba mm, využívat toto právo často, ale takové právo máme. Což znamená, že Eh, ta evropská perspektiva bude mít větší váhu a budeme moci takto mm, jak si překonávat eh, ty různé tedy blokády, kdy členské státy by chtěly hájit své zájmy. A mm, teď, když ty třeba vám, eh, asi, vy jste asi měla na mysli především tu fiskální klauzuli, mm, když členské státy mohou tedy přijít s nějakým svým zájmem. Co je důležité, je, že aby orgány jednaly, jako kdyby taková klauzule neexistovala. Za prvé, my musíme rozhodovat v nejlepším evropském zájmu, ale samozřejmě mohou nastat případy, kdy členské státy budou mít pocit, že zasahujeme do národní suverenity a je dobré, že tady existuje mm, takový nástroj v institucionálním rámci, který umožňuje členskému státu eh, vznést eh, tuto věc a potom eh, na to máme i postupy, jak to řešit. Eh, zde si myslím, že ty věci jsou jasnější a vyhneme se eh, těm různým nátlakům někde v zákulisí, kdyby byly vyvíjeny nátlaky, abychom opustili to původní rozhodnutí. Co je důležité, a parlament také zde se snažil o to vtělit to do nařízení, takže vždycky, samozřejmě každé rozhodnutí o dohledu má svůj fiskální efekt. Vždycky jde o to zabránit tedy krizi, aby to nemělo dopady na daňové poplatníky, ale vždycky zde musí být dobrý důvod Mm, proto, když ten stát přijde s nějakým problémem a nejenom tedy vágně eh, nemůže se domáhat toho, že my zasahujeme do jejich národních zájmů. Děkuji a nyní za zelené Sven Gold. So, welcome as well from us and... Vítejte mezi námi. Já se s vámi chci podělit o tuto myšlenku. Já vítám evropského ducha, kterého tu vyjadřujete. To je velmi potěšující oproti některým jiným, které jsme slyšeli. Ale zajímalo by mě, jak chcete využít své pravomoci ve dvou oblastech. Jak chcete zajistit, aby ty části těch bank, které jsou v podstatě mimo rozvahu, byly eh, vzaty pod, do systému, začleněny do systému regulace, protože tom, toho využívalo to takzvané stínové bankovnictví. Čili jak zjistíte, aby eh, tyto části byly podrobeny dohledu. A pak oblast eh, ochrany spotřebitele. Jak zajistíte, aby banky se chovaly lépe, když radí a prodávají pro, produkty retailovým zákazníkům? Děkuji vám za váš dotaz. Ano, ty se dotýkají dvou velmi citlivých otázek. Takže pokud jde o ty položky, které jsou mimo rozvahu, tak neschopnost zajistit konzistentní přístup k těm nástrojům strukturovaných financí před, v období před krizí je velkým selháním finančního dohledu. A já vím, že byly radikální rozdíly v tom, jak to bylo řešeno v různých členských státech i v Evropě. Toto není přímo oblast působnosti orgánu dohledu, spíš je to účetní záležitost. Ale já si vykládám účetní otázky tak, že většina těchto aktivit měla být konsolidována a tudíž měla být součástí e, dohledu kompetentního příslušného orgánu. To znamená, že orgán dohledu může hrát určitou roli a máte naprostou pravdu, když také zdůrazňujete význam toho stínového bankovního systému. teď výrazně zpřísňujeme regulační rámec pro banky a jedním z hlavních výstupů reform v G20, což je jeden z hlavních výsledků eh, zasedání G20 v Soulu. Tím, že zvýšíme nároky na banky, zároveň budou přesunuta rizika do některých méně regulovaných oblastí finančního systému. Proto je důležité, aby existoval ucelený pohled na tento proces přesouvání rizika. A SRB se tím bude muset velmi vedlivě zabývat. A pokud se stanu předsedou, tak rozhodně navrhnu, aby byl určitý follow-up, protože když vzniknou nějaká rizika někde, tak pak víme, že když nastane krize, tak ty entity, které musí nakonec poskytnout likviditu, jsou vždycky banky. Takže musíme eh, přistoupit ke konsolidaci, aby všechny aktivity, které vytváří systémové riziko a které mohou mít zpětný dopad na banky, byly podrobeny regulaci a dohledu. To je jedna z věcí, která musí být vyřešena. Ochrana spotřebitele je další důležitá oblast. CEPS eh, v této oblasti dříve nepůsobil. Zatím máme dočasný pracovní program EBA, který se přímo nezabývá prací na ochraně spotřebitele, takže k tomu, se k tomu budeme muset vrátit, ale nemohu se zavázat, že budu rozvíjet práci v některých oblastech, ne, ne v jiných. Každopádně vás budu znovu informovat ale jsou tu některé oblasti, na kterých už pracuje komise, třeba zajištění vkladů nebo zodpovědné půjčování. Ale z mých národních zkušeností je také z toho, co vidím v dokumentech, které komise dala, eh, pověsila na internetové stránky, taky v rámci eh, aktu o jednotném trhu, tak jednou z podmínek má být transparentnost střadatelských účtů, zejména pokud jde o možnosti takzvaného overdraftu, protože tady jsme viděli v Itálii, jaký, jak je to problematické stanovit a uh, nastavit transparentnost této oblasti. A dále řešení konfliktů zájmů mezi banky, bankami a uh, spotřebiteli. Ještě jednou opakuji, nejsou přípustné dvojí či mnohočetné dotazy v rámci jedné otázky. Tím pádem Pascal už nedostane slovo. Nyní je dcer Vicky Ford. Je skvělé, že jste hovořil o těch zátěžových eh, testech, které ukazovaly nedostatek 3,6 miliard. A pak se ukázalo, že ten deficit byl desetkrát větší jenom pro irské banky. Minulý rok parlament vypracoval eh, zprávu o eh, těch pravidlech bazile 2 a poslanci předložili celou škálu různých pozměňovacích návrhů, které vyžadovaly různé výjimky. A podstatě bylo velice eh, zajímavé si myslet, že možná, že se jednotliví poslanci snažili chránit jednotlivé banky. Ale jak chcete obnovit důvěru v, eh, v tuto eh, legislativu, když lidé se snaží zajistit výjimky pro své banky ze svých zemí? A jaký je váš názor na rozředování pravidel, bazilejských pravidel, v rámci směrnice o kapitálových požadavcích a někde tedy v tom drobném tisku, v drobném písmu tam stanovit podmínky, které ten význam rozředují. Chcete eh, tato pravidla hájit? Děkuji. Já již jsem naznačil, že pokud jde o zátěžové testy, tak tomu jsem se již vyjádřil v předchozí odpovědi. Ano, bylo to zklamání i pro mě. Má to své důvody, které myslím, že je správné si říct. Ta laťka byla nastavená na 6% eh, úroveň roční, zatímco to, co čemu čelily irské banky vzhledem k těm kritickým podmínkám na eh, irském trhu je dvojnás, eh, dvojnásobné. To znamená, tam eh, tím se dá vysvětlit tím, že byla použitá jiná, jiný benchmark, tak se dá vysvětlit tento deficit. A také nastal velký financovací problém. Když dochází k panice, panickému vybírání kapitálu z banky, tak pak samozřejmě, abyste nastav, obnovili důvěru, tak eh, musíte do systému injektovat větší množství prostředků. Ale ano, mus, souhlasím s tím, že musíme zajistit určité křížové kontroly, aby, aby eh, to bylo spolehlivější. Musí, musíme zajistit tento, tuto peer review, aby ty výsledky pak byly spolehlivé. Teď pokud jde o výjimky, domnívám se, že některá, některé specifické vlastnosti některých bankovních trhů v Evropě musí být zohledněny při přijímání pravidel. Bazile, já myslím, že orgánům dohledu se již úspěšně podařilo tam některá specifika zařadit, třeba nakládání s kapitálovými nástroji vydávanými některými některými subjekty nebo specifické uznání likvidity, která je zpravována prostřednictvím e, sítě kooperativů. Toto jsou specifika, která budou muset být dále rozpracována v evropské legislativě. Ale pokud jde o výjimky a nebo zvláštní zacházení, tak já jsem v minulosti a CEFS také vždy byl proti nějakým čistě národním výjimkám. A teď se nám to musí podařit v rámci CRD4 nastavit správně. V rámci směrnice o kapitálových uh, požadavcích budou závazné standardy, které budou platné po celé Evropě. A čím víc toho bude, tím, míně budem, tím méně budeme vystaveni tomuto problému eh, národních výjimek. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní druhé kolečko otázek za EPP od Marka Ras. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dámy a pánové, Děkuji vám za všechny odpovědi. Hovořil jste o vašich pravomocích, dále také o konfliktech zájmů, hovořil jste o výzvách a také o tom jednotném evropském manuálu. A já se chci zeptat, budete mít dostatečné pravomoci na to, abyste splnil to všechno, co jste právě zmínil? Nebo odkud budete brát ty pravomoce na plnou harmonizaci toho jednotného manuálu, manuálu právě pravidel. Já bych rád věděl, kde v rámci mezinárodních pravidel existují mezery nebo chybí pravomoce na to, abyste vykonal to, o čem jste hovořil. Yes, thank you, Mr. Ka- ano, děkuji, pane Karasi. I také děkuji za uh, vaši práci kterou jste vykonal eh, na zprávě o CRD4. Ehm, takže zdali mám pravomoce, které potřebuji. No, myslím si, že v nařízení jsou zakotveny silné, spíš silní, aspoň určitě silnější pravomoci než v minulosti a pokud budu potvrzen ve funkci, tak právě mým úkolem bude eh, využít tyto pravomoce maximálně, co to půjde, tak, aby e, došlo k reálnému pokroku. Teď asi by nebylo vhodné, abych teď říkal, že e, je potřeba zvýšit ty pravomoce, že e, nejsou dostatečné pro realizaci nějakého pokroku. Já myslím, že je třeba nejprve, aby začalo se aplikovat to nařízení, abychom využili potenciál, který skýtá, a to na maximální možnou míru. Pokud jde o ten jednotný manuál pravidel, jak v nařízení, tak i v té práci, která se provedla na směrnici Omnibus, tak tam je celá škála různých oblastí, kde asi bychom měli společná pravidla. Já při této příležitosti bych řekl jednu věc k tomu jednotnému manuálu pravidel, Single Rule Book. Tento manuál nejenom znamená, že budeme mít stejná pravidla pro celou Evropu. Samozřejmě, to je mm, hlavní cíl, ano, ale jde o to také i takto zviditelnit tu evropskou regulaci vůči národní regulaci. Do posud jsme přijímali celou řadu směrnic, které byly důležité, ale teď pro banky když mají aplikovat pravidla, co je pro ně důležité, jsou ty národní pravidla, národní manuál. Zatím tedy si neuvědomují, že zde i existuje ta evropská legislativa a často také i, to jsem viděl ve své profesi, často ty národní regulační orgány viní ze všeho Brusel, že Brusel přijímá těžkopádná pravidla, která jsou velkým břemenem pro průmysl průmysl. Je třeba tedy i využít eh, tedy tento manuál pro eh, zviditelnění evropských předpisů, aby věděli přesně banky, co přichází z Evropy a co ne. A v některých oblastech možná bude třeba přijmout zvláštní pravidla, aby se vyřešily specifické rysy národních trhů, ale musí eh, být tedy jasně viditelná ta hranice. A mm, ta te- evropská část ta by především se měla týkat těch technických aspektů jako obezřetnostní dohled a tato technická část by měla být širší, podle mě. Ale to nás čeká v prvních letech. Já jsem to zmínil úvodem. Bankovní kapitál, likvidita, kompenzace, reporting pro účely dohledu, to je spousta věcí a také i závazné standardy pro eh, ten proces dohledu. Eh, a to bude další těžká oblast. Eh, takže já myslím, že prozatím to je hodně práce. Děkuji. Paní předsedající, děkuji. A nyní za socialistickou frakci Gianni Pitella. Doktor Ria. Děkuji, pane doktore. Takže zde je třeba se i na toto eh, podívat Eh, eh, ve smyslu, jak odolný byl italský systém, bankovní systém ve, v poslední krizi a i klíčové proto eh, je zde ten bazilejský výbor a stability board, protože ty definovali nové obezřetnostní pravidla, tomu se teď říká Bazilej 3. A e, i zde banky ale nás upozorňují, nás parlament, že Bazilej 3 bude mít dramatické efekty, dopady na financování ekonomiky a asi to znamená znamená, že se sníží především dostupnost uvěrování pro malé střední podniky. Takže můžete se vyjádřit k tomuto bodu a můžete nám říci, jakou roli by EBA mohl hrát, pokud je o tu nutnost zmírnit negativní dopady tohoto. Děkuji. Grazie, onorevole Děkuji, pane Pitelo. Já odpovím anglicky, pokud souhlasíte. Vím, že zde mm, existují velké dopady, jak pardon, existuje velké obavy, jaké budou dopady dohody Bazilej 3 na financování, uvěrování malých středních podniků především. A e, mm, zpráva pana Karase, návrh zprávy pana Karase o CRD 4, již také e, zmiňuje e, velice dobře tyto obavy. Zaprvé bych řekl, že zde již eh, hodně jsme udělali na tom, abychom změřili, vyhodnotili dopad reform na banky a na financování ekonomiky. CEPS v prosinci zveřejnil eh, komplexní komparativní studii, která eh, obsahuje 146 bank, to je vzorek, který zkoumal, a výsledek je, když se podíváte na e, celkové ty požadavky 4,5 e, to e, minimálních požadavků na akcie plus 25 toho nárazníku, pardon, takže celkově je ten, ta hranice je 7 tedy je to 2,5 toho nárazníku, plus k tomu se přečte. Takže zde Mm, na konci roku 2009 eh, by, kdyby se to aplikovalo, bychom měli nedostatek 290 eh, eh, miliard euro. Takže to by byl ten nedostatek, ten, co chybí pro financování ekonomiky. A ten dopad se především zkoumal pro ty větší banky, to je třeba zmínit. A ten balíček Bazilej 3, to i ten předvídá dlouhou přechodnou dobu, proto aby mohly instituce, banky respektovat tyto požadavky, tak ještě na to budou mít eh, určitou dobu do roku 2013. A abyste si udělali Eh, vzorek, tak v roce 2009 96 miliard to byly zisky bank. Eh, to znamená, že eh, a rok 2009 navíc jako nebyl nejlepším rokem, takže mají ještě tři roky na to, aby se uspůsobili. Baz, Bazilijský výbor se snaží měřit makroekonomické dopady těchto změn Eh, prostřednictvím makroekonomických modelů i eh, Bank of Italy, tedy centrální banka italská, další britská, tomu přispěli. Závěr je, že s tímto balíčkem mm, kom, mm, komplexní dopad na HDP bude 0,22 procentních bodů eh, ve 35. Eh, čtvrtletí po implementaci, což znamená 0,03 eh, poklesu eh, růstu za rok. Když se na to podíváte z pohledu zaměstnanosti a HDP, Mm, takže asi, když se na to podíváte, v roce 2009, eh, tak tam ty zisky jsou daleko větší. Třeba v Itálii ten pokles HDP byl 6%, takže zisky rostly, banky rostly rychleji. Teď, pokud jde o malé střední podniky, eh, to je věc velice citlivá, poněvadž malé střední podniky do velké míry závisí na úvěrech od bank a v některých zemích tam ta situace je horší než jinde, ale eh, rychle připomenou, připomenu eh, tři body. Za prvé, eh, zde již mají přednostní zacházení tyto malé střední podniky podle rámce Bazilej 2, a to tam bylo, to je potvrzeno, to pořád platí. Za druhé, malé a střední banky také půjčují těm malým středním podnikům a ty eh, střední banky, ty budou méně ovlivněny eh, tím novým balíčkem. A za třetí, nový rámec zavádí i ty proticyklické nástroje. Tam jde o to mít ty nárazníky v podobě zvýšeného kapitálu a likvidity, mm, co se bude schromažďovat v dobrých dobách, na doby horší, tak aby potom eh, malé střední podniky v době recese eh, zase nebyly vystaveny tomu, že se jim škrtají úvěry. A EBA bude právě to velice bedlivě monitorovat a zjišťovat, zda neexistují problémy s financováním malých středních podniků a pokud ano, tak to budeme řešit. Kolegové, eh, trošku tady zaostáváme, nebudeme mít žádný čas na dodatečné dotazy a už eh, teď máme spoždění. Prosím vás, opravdu se neptejte ty dvojité otázky, protože to za to náš eh, kandidát za to nemůže, že se pak na ně snaží odpovědět. Není Alde Wolfgrins. Nach der großen Finanzkrise Pane Andrew, po velké hospodářské krizi členské státy Evropské unie různými způsoby reagovaly na situaci v, bankovní, v bankovním systému. Některé banky zestátnily, jiné státy postupovaly jinak. To znamená, ta situace je opravdu hrůzná v členských státech. Takže je třeba se podívat pouze na ten dnešní statut quo, abychom si to uvědomovali. Některé státy eh, se eh, rozhodly určitým způsobem postihnout banky. Některé státy, opět některé banky podporují, to znamená, že tady dochází ke zkreslování konkurenceschopnosti mezi bankami. A já se tudíž chci zeptat v souvislosti s tímto, co chcete udělat pro to, aby opravdu existoval spravedlivý aby existovala spravedlivá hospodářská soutěž v bankovním systému? To je velmi těžká otázka. Different reactions, indeed, different reactions uh, by... Ano, členské státy reagovaly různými způsoby, to je pravda. Uh, Generální eh, ředitelství komise reagovalo tím, že stanovilo jasná kritéria pro státní podporu která eh, zároveň také omezila určité negativní dopady. To znamená, že existovaly různé subvence a ano, docházelo trošičku k, ke zkreslování hospodářské soutěže. Pokud jde o tu bankovní eh, daň, ten bankovní poplatek, tak tady EBA bude mít svůj příspěvek v této oblasti. Komise předložila sdělení minulý říjen, loňský říjen a pracovní dokument na začátku ledna ohledně řešení krizí. A myslím, že jsou tam dobrá, daleko sáhlá doporučení. Jeden z nich je, jedno z nich je, aby banky přispívaly do speciálního fondu, Případně, že by se mohl dokonce vytvořit Evropský fond. Toto byl návrh, který vzešel také z tohoto výboru. Zpráva paní Ferreira byla, eh, se vyjadřovala dosti silně, pokud jde o tento bod. A myslím si, že, si, že jsou dobré důvody k tomu, aby banky ex ante dávaly k dispozici prostředky, které pak mohou být využity k případným zásahům v případě krizí. Myslím, že tím by mohly orgány dohledu získat větší manévrovací prostor, aby se zabránilo tomu, že prostředky daňových poplatníků eh, budou ohroženy. Zároveň musíme skutečně se dívat na celý ten balíček, protože na straně jedné Zpřísňujeme kapitálové požadavky. A dokumenty G20 předpokládají, že systémově důležité instituce budou muset odložit ještě některé dodatečné nástroje nebo dát najevo, projevit určitou kapacitu absorbovat šoky, absorbovat rizika a jestli by tyto banky měly ještě navíc přispívat k nějakému, do nějakého fondu, možná, že bychom to přehnali, že bychom to nadsadili. Čili je potřeba, aby ten celý balíček byl uměrný. Abychom to podrobili dostatečnému zhodnocení dopadů. A teď třetí kolo. Alfredo Moro za EPP. Mr. Moro. Pane Moro. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Andrio, za váš velmi evropský postoj. To je pro mě jako Itala velmi důležité a velmi pozitivní. Mám jeden příklad. Vy budete v tuto chvíli jmenován na váš post poté, co hospodářská krize explodovala, tak bych chtěl vědět, jak byste byl býval reagoval, kdybyste byl zvolen do své funkce předtím, než vznikla hospodářská krize. Beh, insomma, diciamo, innanzitutto vorrei dire che SEBS ano, musím říci, ne, dobře, budu hovořit anglicky. Uh, I would like to say that CEPS odvedl práci v určité oblasti, která není je samým jádrem regulační činnosti na globální úrovni. My jsme začali pracovat na bankovním kapitálu, věděli jsme o těch problémech, při zacházení s různými kapitálovými nástroji v různých zemích. Už v roce 2005. A v tentýž rok jsme začali pracovat na eh, eh, rizi, rizicích likvidity. Ale bohužel nám trvalo určitý čas, než jsme dospěli k závěrům, protože jsme byli v tom modu konsenzu. Nebyli jsme dost rychlí. Ale ta práce, kterou jsme dělali, která nyní je v CRD2 a v těch eh, pokynech pro likviditu, tak tam myslím, že již posunuje banky směrem té nové reformy. Ale máte pravdu. V některých oblastech bychom asi museli dělat víc, kdyby EBA existovala. Já bych zmínil dvě oblasti. Když jste, když jste zmínil tu otázku pana Gigolda konsolidace těch nástrojů strukturovaných financí. To by bylo hezké. Kdyby EBA chápala ty rozdíly mezi přístupem v různ, k různým uh, skupinám. A kdyby mohla přijmout homogenní přístup. V některých zemích třeba finanční zprostředkovatele dělali tutéž, prováděli tutéž činnost a byli regulováni v jiných nikoliv. Bylo by užitečné, kdybychom o tomhle měli větší přehled již tehdy a zabránili bychom některým škodám, které způsobil stínový bankovní sektor. Užitečné však by bylo i to, kdybychom v průběhu té krize subprime dělali více. Vím, že se v rámci CEPSu hovořilo a nakonec nebylo dost koncenzu k tomu, aby došlo k šetření ohledně eh, rizikům a vystavení rizikům na straně evropských bank. To by hodně pomohlo. Další nástroj, který EBA nyní má, je vynutit výměnu informací mezi orgány dohledu. I to by tehdy bylo velmi užitečné. Děkuji vám. Děkuji. Máme ještě dvě otázky za SND z Elisa Ferrera. Děkuji. To, co jste řekla, bylo pro nás velmi důležité. A moje otázka souvisí s jedním tématem, které jste ji zmínil. Já bych ale byla ráda, abyste zašel trošičku více do detailů. Jde mi o řízení zbankrotovaných banek, protože vypadá to tak, že americké řešení už nějakou dobu funguje. To stejné se týká také systemických rizik. A nám jde hlavně o to, kolik to všechno bude stát daňového poplatníka. A proto potřebujeme co nejrychleji nějakou jasnou odpověď, která bude uspokojivá pro naše občany, které my zde prezent, představujeme. A proto já se ptám, jakou roli si myslíte, bude hrát instituce, kterou pravděpodobně budete předseda v souvislosti s vytvořením nějaké evropské odpovědi na systemickou krizi, protože vy jste již hovořil o některých již započatých projektech a tady jde o to, abychom se vyhnuli tomu nebezpečí, aby ve chvíli, když bude přijato rozhodnutí, my na něj neměli peníze. Okay, thank you. I mean... Děkuji vám. To je stěžení. Myslím, že ty orgány by se nikdy neměly ocitnout eh, v situaci, kdy nemají žádnou volbu. Kdy prostě selže nějaká systémová, systémově významná instituce a jediná možnost, kterou mají, je ji vykoupit, protože jinak by došlo k chaosu na trhu. Musíme tudíž najít nějaké způsoby, jak zvládnout ten exit těchto i velkých institučních aktérů. Komise předložila velmi rozumné návrhy. Co je potřeba? Je, aby orgány měly možnost rozdělit, rozbít ty aktivity té banky, tak to znamená třeba přesunout aktiva a E, nebo některé pohledávky, které by mohly způsobit velké škody e, spotřebitelům, přesunout to do nějaké e, přemostovací banky a zajistit likviditu dalších složek té banky. Čili musíme mít určitý soubor, společný soubor nástrojů v rukou národních orgánů pro řešení této situace selhávajících bank. Jakou roli v tom může hrát EBA? Jedna z otázek je, jestli orgány dohledu by měly tuto situaci řídit a zpracovat, e, eh, zpravovat. Ano, ti, kdo znají, jaká je situace těch bank, jsou také nejpovolanější k tomu, aby pak eh, hledali možnosti řešení. Takže to, co komise navrhla před létem, ty návrhy, tak my, myslím, že v těch může EBA sehrát dobrou roli, a to zvláště pokud jde o článek 136 CRD, kde se identifikují nástroje pro včasnou intervenci, protože to také souvisí s článkem 18 nařízení o mimořádných pravomocech. Když dojde k mimořádné situaci, tak EBA může aktivovat tyto mimořádné pravomoci a existují závazné technické regulační normy, které eh, v podstatě zajišťují tuto, takovéto kroky. Děkuji a konečně poslední otázka Jose Manuel García Macao. Děkuji, paní předsedkyně. Já se vrátím k otázce paní Ferreiry. A ta otázka zní, myslíte si, že potřebujeme jednotný evropský režim pro přeshraniční systemické banky. Myslíte si, že potřebujeme regulační normy pro takovéto subjekty? Myslíte si, že potřebujeme specifický evropský dohled pro takovéto subjekty? Myslíte si, že potřebujeme jednotný specifický mechanismus pro takovéto subjekty? A myslíte si, že potřebujeme stabiliční fondy, které se budou odlišovat od národních fondů, které budou nasměrovány nebo budou fungovat právě pro tyto druhy subjektů? Thank you, Mr. Děkuji, pane Garcia Margallo. A také i děkuji za práci, kterou vy jste vykonal na tom nařízení. Určitě to všechno posílí roli EBA. Vím, že ve zprávě, kterou odsouhlasil Evropský parlament, tak tam se hovořilo o větší roli EBA v přímém dohledu nad těmi přeshraničně působícími skupinami a také i Eh, vy, pokud pamatuju, jste tam hovořili o eh, té Bank Resolution Unit, o takových speciálních strukturách, které by řešily případné spory, konflikty mezi nimi, ale eh, já ale budu muset toho pracovat v rámci toho nařízení, tak jak to je, pokud budu potvrzen ve funkci. Myslím si, že nicméně zde je potřeba, abychom měli jednotná pravidla, eh, která by byla aplikována národními orgány v případě krize a eh, také i eh, ten Evropský úřad by měl mít k tomu, možnost k tomu, co říci. To, pokud budou konflikty, tak mezinárodními orgány, tak my bychom mohli působit jako takový mediátor vlastně jako zprostředkovatel a já očekávám, že eh, v eh, když dojde ke krizi, tak určitě náš Evropský úřad bude zván na ta zasedání a budeme tam hrát takovou nezávislou roli eh, toho, kdo bude řešit názorové spory. Pokud ale případně dojde k posunu k takovému eh, evropskému fondu pro eh, záchranu bank před bankroty, tak potom role eh, Evropského úřadu bude zásadní, protože bude zajišťovat, že ty peníze, které se budou vkládat do toho fondu, že se potom budou čerpat v nejlepším zájmu evropských občanů. Děkuji. A i já vám děkuji za komplexní odpovědi. Omlouvám se, že eh, <clears throat> nemáme možnost eh, ještě vzít další otázky, protože eh, bohužel tedy v těch jedněch otázkách někdy byly skryty další otázky a podotázky, takže bohužel to musíme skončit. A teď se bude konat jednání in camera pouze pro členy výboru, takže ti, kteří tady nemají co dělat, tak prosím, ať odejdou.